tak, milé kolegyně, kolegové, zatím jen kolegyně tady vidím v sále. Přeji vám hezké ráno. Zase tedy budeme pokračovat v naší schůzi. A to bodem 14. Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě k zřízení mnohostraného soudu pro urovnávání sporů z investic. A tento krok je, domnívám se, důležitý. Je zcela v zájmu Evropského parlamentu. V diskusích jsme hovořili o možné dohodě se Spojenými státy, TTIP, ale zejména s OCETě, dohodě s Kanadou. A jakožto parlament jsme se zasazovali o to, aby ty staré soukromoprávní systémy STS už nebyly zapracovány do obchodních dohod. A myslím si, že to je velký úspěch, kterého dosáhl Evropský parlament. který začal zde v našem výboru, ale potom byl obecně prosazen. Pamatuji si na první diskusi s Evropskou komisí, s komisařkou, která nebyla tehdy příliš přesvědčená, že ten starý systém už tedy patří do propadliště dějin, ale potom se to také změnilo, jak ze strany komise, tak v mnoha členských státech a nyní tedy tato snaha o reformu toho soudu pro řešení sporů se podařil nejen zapracovat v bilaterální, ale v mezinárodní perspektivě. Do dohody CETA s Kanadou je ta za, uvedena ta věta, že oba partneři tedy měli mít takovýto soud a to je také, jak jsem již řekl, výsledek našich jednání, diskuzí zde ve výboru INTA. A oba partneři, to znamená Kanada i Evropská unie, už to zahájili ty kroky. Já jsem se sám účastnil toho jednání, jak vlastně, jaká je představa od tohoto mnohostraného soudu na konferenci v Nairobi a potom na dalších setkáních s experty, tak aby tento zastaralý systém, nebo systém, který byl zastaralý, ty, ten systém ASTS, soukromoprávní, zastaralý, aby se tedy změnil pro mnoho smluv a mnoho zemí, tedy to byl naprosto rozhodující krok. A ten mandát, který je nyní předložen, tomu patří, ale jak říkám, je to tedy důležitý krok správným směrem. A co přesně je uvedeno v tom návrhu, to nám nyní ještě řekne Karin Brown, kterému nyní dávám slovo. Um, good morning. Dobrý den, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji za možnost aktuálně vás informovat o práci na vícestraném soudu pro řešení investičních sporů. Já chci rozdělit své dnešní vystoupení na dvě či tři části. Předně bych chtěla krátce popsat to, jakým způsobem uvažujeme o tom, jak by měl vícestranný soud vypadat. V této části se samozřejmě dotknu návrhu toho mandátu, těch směrnic, o, kterém, o kterých budete rozhodovat i vy. Za druhé si společně projdeme interní vývoj, co jsme udělali jako Evropská unie doposavat, pokud jde o tento projekt a v rámci třetí části bych vás chtěl aktuálně informovat o tom, co se děje externě, čeho se nám podařilo dosáhnout ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích. Takže pokud jde o tu první část jakým způsobem o tom soudu uvažujeme. Základní struktura, o kterou usilujeme, má svůj původ v modelu či přístupu, který byl eh, vypracován, jak jste připomněl, pane předsedo, v rámci TTIP a byl použit také na eh, CETu, Větnam a další naše jednání. Takže myšlenka je taková, že by vznikl soud, který by měl první instanci, tam by se řešily veškeré podrobnosti případu a následně také odvolací mechanismus, tedy jakousi druhou úroveň, druhý senát, který by zvažoval odvolání týkající se otázek legislativy, faktických chyb a tak podobně. Zajišťoval by jak správnost rozsudků, tak eh, by zároveň přispíval k budování soudržnosti a předvídatelnosti. Předpokládáme, že by tyto dvě úrovně se stávaly ze soudců, kteří by pracovali na plný úvazek, to znamená, že by byli jmenováni pouze eh, do této funkce investičního soudce neměli už by žádné další pracovní povinnosti a také předpokládáme, že by mm, se zapojovali odborníci na veřejné mezinárodní právo, protože, a to je velice důležité, eh, řada eh, odborníků, kteří se teď podílí na eh, tomto systému, pocházejí spíše z oblasti obchodního práva, obchodních arbitráží a my si myslíme, že i zkušenost s veřejným mezinárodním právem je důležitá, možná ještě důležitější proto, abychom správně vyvážili veřejné i soukromé zájmy, kterých se budou případy dotýkat. Takže s ohledem na tato východiska odklon od té soukromé justice, jak jste o tom hovořil vy, pane předsedo, odklon od ad hoc arbitráží a komerčních arbitráží e, směrem k veřejnému systému. To je to, o co nám jde. Jde nám o veřejný systém, který bude inspirován našimi vlastními justičními tradicemi a tradicemi, které Evropská unie a členské státy propagují také u jiných mezinárodních soudů. Co je tady velice důležité, a to skutečně eh, chci co nejvíce potrhnout, je, že tato myšlenka vícestraného soudu neznamená, že chceme vytvářet nové možnosti eh, pro mm, ISDS, tedy pro řešení sporu mezi investory a státy. Naopak jde nám o to, abychom nahradili systém stávající. My si představujeme, že by ten soud fungoval eh, na základě přístupu opt-in, že by se tedy eh, státy dobrovolně eh, zapojovaly a můžeme tedy potom aplikovat tento soud na všech stávajících 3200 obchodních smluv. A to si myslím, že je opravdu velice důležité. A v tomto slova smyslu je to eh, patrně ten vůbec nejdůležitější projekt eh, v poslední době, pokud jde o reformu mezinárodního investičního systému. Teď bych eh, přešel k další části a podíváme se na to, čeho už se podařilo v rámci Evropské unie dosáhnout. Jak asi víte, tak v rámci projevu o stavu Unie eh, byl přijat obchodní eh, balíček eh, sestávající z doporučení, kterým se pověřuje Evropská komise zahájit vyjednávání. Schválili jsme návrh toho vyjednavacího mandátu nebo vyjednavacích směrnic, chcete-li. A jak asi víte, tak tyto vyjednavací směrnice společně se směrnicemi pro eh, dohody o Austrálii a novým, eh, Nový Zéland jsou první, které byly bezprostředně po schválení kolegiem komisařů zveřejněny. A to si myslím, že je velice důležité, protože to, myslím, eh, souvisí s tím, co jsem chtěl říci dále, že Evropská komise považuje nesmírně, za nesmírně důležitou věc transparentnost. Takže tyto dokumenty byly schváleny na začátku září. Navrhují, aby jednání proběhla v rámci OSN, což za okamžik vysvětlím, a také navrhují, tu strukturu soudu v podobě dvou úrovní, jak jsem to popsal s soudci na plný úvazek. Dále se v těchto dokumentech hovoří o tom, že je třeba věnovat pozornost rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím v celém systému, což eh, je vlastně myšlenka toho, že by vzniklo určité poradenské centrum, které by pomáhalo rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím eh, vypořádat se, se spory, které se budou u toho vícestranného soudu řešit. Eh, my jsme tedy publikovali to doporučení a ty směrnice a zároveň s ním jsme publikovali také posouzení dopadu, které jsme provedli v posledním roce. Jedná se o první podrobné posouzení dopadu, které analyzuje možnost vytvoření investičního soudu. Spadá sem také analýza případných nákladů vícestraného investičního soudu a je to vůbec poprvé, kdy se analyzoval tento soud i z tohoto hlediska. Materiál je k dispozici na našich webových stránkách. Samozřejmě jako součást posouzení dopadu jsme byli plně v kontaktu se všemi zainteresovanými stranami, provedli jsme společné zasedání eh, kde vystoupila komisařka Malstronová, bylo to v únoru a video za zasedání je k dispozici online. Vedli jsme také veřejné konzultace, opět to bylo součástí toho běžného posouzení dopadu, dostali jsme celou řadu podnětů a reakcí a veškeré ty reakce byly zanalizovány a zohledněny v posouzení dopadu. My jsme jednali se zainteresovanými subjekty a jednáme s nimi. Nadále plánujeme zorganizovat zasedání o e, celé záležitosti také se zástupci občanské společnosti a 20, a to 20. listopadu a plánujeme i četná zasedání s různými aktéry občanské společnosti, který, který, kteří mají o iniciativu zájem. A k tomu máme samozřejmě také k dispozici webovou stránku, kde jsou všechny relevantní informace. Teď dovolte, abych se stručně zmínil o externí dimenzi celé záležitosti. červenci letošního roku Evropská unie a členské státy, včetně Kanady a některých dalších třetích zemí, požádali OSN, aby začala na celé záležitosti pracovat. Takže od listopadu komise OSN o mezinárodním obchodním právu, tedy komise UNCITRAL, by měla začít diskutovat o globální eh, reformě eh, celosvětového způsobu řešení investičních sporů. A my jsme se vybrali jako forum UNCITRAL záměrně a to z jednoho velice dobrého důvodu. Jsme přesvědčeni, že pokud má tento projekt fungovat, tak musí být skutečně strany. I celý proces musí být maximálně otevřen všem aktérům a výhodou UNCITRALu je to, že všichni, všechny členské státy OSN A jsou tam zastoupeny, protože eh, Spojené, stát, Spojené národy jsou vlastně pozorovatelem, plus se zapojují veškeré jiné zainteresované subjekty, různé mezinárodní eh, instituce, zástupci občanské společnosti se mohou akreditovat a sedět v těch zasedacích sálech, kde se diskutuje. Také se domníváme, že UNCITRAL je vhodným fórem kvůli vysoké míře transparentnosti, kterou zajišťuje. Zprávy za zasedání jsou okamžitě zveřejňovány, jsou k dispozici audio nahrávky jednání takže pokud máte někdo času na zbyt, tak si můžete poslechnout eh, celých pět dní diskuzí, které o této reformě v Uncitralu proběhly. A v červenci letošního roku Spojené, stát, Spojené národy vytvořili eh, také mandát eh, zvláštní skupiny 3 a jednou součástí mandátu je to, co teď promítám tady na obrazovkách. Jde o to, aby se zajistilo, že diskuze bude maximálně široká, že bude zohledňovat příspěvky různých aktérů a subjektů, včetně vlád. Dalším, další součástí mandátu je věc, která podle nás je také velice důležitá. Ne všechny mm, státy po světě vedou takovéto rozsáhlé diskuze o investičních sporech, tak jako my tady v rámci EU. Samozřejmě, že v některých zemích se tyto diskuze vedou, ale mm, není to úplně pravidlo, takže mm, se ukázalo, že ta pracovní skupina se bude muset projít eh, třemi fázemi, aby mohla začít řádně fungovat. Předně si budou muset identifikovat obavy, které panují ohledně ISDS, pak bude muset provést analýzu toho, jaké reformy by byly žádoucí a ve třetí fázi eh, bude muset eh, přijít s nějakými řešeními, jak na ty problémy reagovat. Takže to jsou ty eh, tři věci, kterými se bude, kterými se bude pracovní skupina zabývat. Na prvním zasedání První zasedání skupiny proběhne v posledním listopadovém týdnu, proběhne ve Vídni. A pro informaci tady uvádím odkazy na dokumenty, které jsou již nyní jako podklady k jednání k dispozici. Další jednání proběhne 23. až 27. dubna 2018, tentokrát v New Yorku kde se bude tedy na práci v rámci mandátu pokračovat a třetí jednání proběhne v červenci, kdy bude pracovní skupina informovat celou komisi UNCITRAL. Předpokládáme, že ten proces ehm, tedy bude trochu zdlouhavější, ale že stojí za to diskutovat o tomto mechanismu tímto globálním způsobem a že tak eh, přispějeme nakonec ke vzniku vícestraného investičního soudu. Komise je velice eh, aktivní v souladu s prioritami, které stanovil předseda Juncker a komisařka Malstremová. Takže paralelně s touto vícestranou eh, prací a s těmito jednáními rozvíjíme i další kontakty Absolvovali jsme řadu eh, bilaterálních a regionálních diskuzí. Eh, jako příklad uvedu, že paní Malstromová vystoupila na semináři, který jsme zorganizovali v Soulu eh, v září letošního roku. Byly tam zastoupeny i mnohé další země regionu, akademici a o všech těchto záležitostech jsme společně s dotčenými zeměmi azijského regionu debatovali. Na začátku tohoto týdne my jsme se zúčastnili rozvojové konference OSN a jejich roční investiční konference, kde se také řešila reforma globalizovaného investičního systému. Hovořilo se tam o myšlence vícestraného investičního soudu. My jsme tuto myšlenku předložili a vyvolalo to veliký zájem. Také předpokládáme, že tyto ad hoc neformální diskuze budou pokračovat i v budoucnu a bude to jakýsi doplněk té práce v rámci UNCITRALu. Takže pane předsedo, tímto bych své vystoupení uzavřel. Komise velice ráda zodpoví vaše, vaše dotazy a Budeme vás i nadále průběžně informovat, tak jak se budou dále odvíjet eh, diskuze v Uncitralu v příštích měsících. Děkuji. Thanks a lot. Now I have... Děkuji. Mám tady jednoho až sedm, sedm, pardon, deset, deset zapsaných řečníků a máme na to 10, 20 minut, pardon, 20 minut, takže znamená to 1,5 minuty na každého z vás. Paní eh, Darling jako první. A děkuji, pane předsedo. My už jsme o tomto hovořili, eh, Koliné, celou řadu let a já bych tomu chtěla pouze říci, eh, že vítám ten posun, ke kterému došlo, pokud jde o postoj Evropské komise, protože nevždy to vypadalo tak, že komise si uvědomuje, že je potřeba investiční politiku změnit a teď bych chtěla, aby bylo v zápisu, že to více než vítáme. Mám tři stručné otázky. Předně v důsledku to je změny v politice. Myslíte si, že dojde k moratoriu, pokud jde o vyjednávání bilaterálních investičních smluv do té doby, než se vyjasní, jak to bude vypadat s tím vícestraným soudem a jaké eh, zásady pro něj budou platit? Druhá otázka. Je tady řada zemí ve světě, které jednostranně o opouštějí bilaterální investiční smlouvy, ať už jde o Jižní Afriku, Indii či další země. Jaký přístup zaujímá komise k těmto zemím? Jak je chcete motivovat k tomu, aby se zapojili do vícestraného soudu? A třetí věc, ta se týká investiční investičních povinností nebo povinností investorů. Pokud investoři mají eh, práva na ochranu, tak zároveň musí mít také své povinnosti vůči zemím, ve kterých investují. Jakým způsobem to zapadá do toho systému soudu? Bude tam nějaký limit pro přístup k soudu? Bude se například muset roz, eh, Budou se muset třeba dodržovat kritéria udržitelného rozvoje, aby bylo možné oslovit eh, soud. Děkuji. Mr. Kelly. Pan Kelly, děkuji vám. Je to <clears throat> velmi důležitá prezentace. Já se trošku usmívám eh, bodu 11.3, kde se říká, kdyby Eh, pracovní skupina měla dospět k závěru, že by byla potřeba reformy mm, tak a tak dále. Účastný byrokratický jazyk. <clears throat> Ta reforma třeba je, jinak by se tady o tom nemluvilo. Že? Já se tady ptám, ta eh, řešina, řešení eh, ke kterému dospějeme a e, ten vícestranný soud bude schopen vyřešit e, vyřešit e, nabít, námitky lidí, že nemohli například podpořit CETu a další smlouvy pro, kvůli ISDS. Čili mě by zajímalo, jestli to vyřeší a bude tento, budou ty námitky vyřešeny. Ano, děkuji. Já také vítám tuto reformu. Jsem ráda, že přecházíme od soukromých soudů k veřejným. Zajímalo by mě, kdo by měl eh, možnost se, žád, eh, možnost se obracet na tento veřejný vícestranný eh, soud. Budou to jenom ty velké koncerny a nebo to bude pro každého, i pro malé a pro občany? Druhá věc, <clears throat> měly být eh, tyto spory nejdříve k vnitrostátním soudům a teprve potom k tomu mezinárodnímu soudu. A třetí otázka, eh, bude existovat nebo existuje nějaký etický kodex taky pro soudce? To je určitě nutné. Pan Šustr? V podobném duchu během té debaty o investiční ochraně a e, investiční e, arbitráže. Tam se často říkalo, že se hovoří pouze o právech investorů, ale nikoli jejich povinnostech. Mě by tedy zajímalo, jak to bude zde, o čem se tady bude jednat. E, můžeme například jít eh, se stížností na investora, který eh, v některé zemi porušuje pravidla udržitelného rozvoje. Děkuji. Tak já nejsem úplně fascinována tímto novým návrhem. Zdá se být moderní a transparentní, ale možná je to zase jen uh, pokus určitým způsobem revitalizovat ta stará ustanovení. Takže z mého pohledu jsou zde ještě některé velice důležité záležitosti, o kterých bychom měli přemýšlet. Je to jednosměrný systém, protože pouze podniky, velký, velcí investoři se budou moci obracet na tyto soudy. Za druhé je to arbitráž. Není tedy naplánováno za prvé využít všech opravných prostředků v daném státě a potom jaký tam bude eh, za, zainteresovanost zájem těch soudců. Takže je zde určité riziko, že tyto soudy budou skutečně přehlceny a že to půjde nad rámec pouhého řešení sporu aby to nebylo tedy na úkor manévrovacího prostoru veřejné politiky pro státy a Evropskou unii. Takže bude to systém, kde nadnárodní podniky budou mít větší práva a privilegia než občané a státy. Takže upřímně si nemyslím, že je to skutečně dobrý pokrok. A toto je velký problém. Mus, chceme bojovat proti klimatickým změnám a musíme brát v úvahu tyto závazky a musíme požadovat těm od, více od těchto nadnárodních společností, aby respektovali zájmy státu a tak dále. Děkuji. Děkuji. Pan Buchner. Děkuji. Já jsem eh, se chtěl připojit k otázkám předřečníků. Už se někdo tady ptal zda i státy eh, mohou například žalovat firmy a jde nejenom o životní prostředí, jde o sociální pravidla a také další státní pravidla, která eh, údajně nemají eh, nic společného s mm, běžnou činností. Jenom prostě to tak nějak spadá do celkově do problematiky. Mě by tedy zajímalo, státy nyní mají poměrně omezené možnosti, dojde k jejich rozšíření. Děkuji. Howdy eh, Hautala. Samozřejmě, že jde o krok před a zlepšení institucionálního aspektu řešení sporů. A já myslím, že toto musíme přivítat. Přesto přetrvává otázka, například eh, kolik, eh, kolik kolegyně Jude Darling to říká. A toto eh, je de facto eh, <clears throat> rozvíjející se debata, debata o rovnováze mezi právy a povinnostmi investorů. My máme takovéto kapitoly, revizní kapitoly v těch smlouvách o svobodném chodu a jsem zvědavý, jak to dopadne v případě EU a Kanady. A tady skutečně musí být zajištěna nadřazenost mezinárodních smluv, jako je ta smlouva z Paříže. Takže mě by zajímalo, jak to tedy dopadne v té eh, reformě nebo po té reformě. Já si myslím, že komise musí být připravená ehm, poskytnout důvěryhodné odpovědi, než se začne jednat. Vivien? Ano, pane předsedo, jménem EPP a také se souhlasem naší koordinátorky paní Kristol bych chtěla říci, že jsme spokojeni, že jsme, že stejný den, kdy se hlasovalo o posílení nástrojů pro obchodní obranu, se také diskutovalo o mandátu pro vytvoření tohoto mnohostraného soudu. To je tady konkrétní politika, tak jak ji vytváříme. Také jsme rádi, protože z Godelíve jsme zpracovali pozměňovací návrh již v březnu 2015. Teď už uplynuly dva roky od té doby. Ta debata v té době se diskutovalo o ISDS a T-typu. Obě věci už neexistují, svět se mění a změnil se k otevřenému a transparentnímu procesu s jasnou a plánovatelnou judikaturou, takže vlastně to je opak toho, co bylo předloženo na stole v době, kdy jsme předložili náš pozměňovací návrh, ale samozřejmě víme, že to nejhorší, nejobtížnější ještě přijde. Můžeme počítat s podporou Kanaďanů, Větnamců a ostatních bude tento soud příslušný pro všechny bilaterální investiční dohody uzavřené mezi členskými státy, přestože polovina těchto investičních smluv ve světě by byla, byla by tedy pokryta tímto. Je, čtyři tisíc, je z těch tří tisíc. Jak je, jaká je situace v radě, kdo to blokuje v radě, nebo kdo se snaží jít dobrým směrem, jak to vypadá s partnery ve světě, co si o tom myslí s kým budeme moci uzavřít spojenectví, s kterými spojenci budeme moci ještě hovořit. Děkuji. A další, Anne-Marie Minách. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla také otázku, takže budu, ale budu stručná. Nejprve bych ráda řekla, že některé arbitrážní spory probíhají za zavřenými dveřmi a to by právě měl eh, vyřešit tady tento mnohostranný soud. To jsou věci, které svým způsobem šokují svět, protože eh, bylo mnoho námitek, mnoho, mnoho protestů. Některé podniky napadají eh, státy které přijaly demokratická opatření. Německo, Rums, Rumunsko, Ekvádor, všechny tyto země byly napadeny a existuje určitá studie, která ukazuje, že můžeme očekávat podobné výsledky i v, pokud bude ten nový systém. Takže tady ta tajná jednání v hotelových pokojích jsou možná důležitá, ale určitě to není eh, řešení. Je to urážka všem lidem, kteří se v veřejných konzultacích vyjádřili proti ISDS jaká bude přidaná hodnota těchto, z tohoto soudu oproti ostatním arbitrážním soudům eh, Mezinárodní obchodní organizace a tak dále. Proč jste se rozhodli pro tento systém? Proč, to, proč, by to ne, proč není povinné nejprve využít všech opravných prostředků v národním státě? Mohli bychom také uplatňovat eh, národní státní smlouvy a judikaturu. A je ISDS kompatibilní s evropskými eh, smlouvami? Jaká je situace? jsou, jsou také různé alternativy, arbitrážní ustanovení v těch smlouvách, Potom také SD, State to State Dispute Settlement. To je také systém, který existuje. To nabízí možnost eh, útočit tedy na státy, ale pro jiné, stá, ale pro jiné strany ne. Takže jakým způsobem narovnat tuto nesrovnalost a jaká je role Evropského parlamentu v těchto jednáních? Můžeme to nějak pozměnit a co je, jak je na tom transparentnost? Děkuji. Další řečník. Ich ganz kurz. Velmi stručně bylo už řečeno mnohé. Mě zajímá otázka, eh, do jaké mezinárodní organizace to nakonec bude začleněno, eh, tento soudní dvůr, nebo bude to součást EU, bude to součást VTO, čili pak by mě zajímalo, jaký bude vztah eh, v tomto případě mezi VTO a OSN, čili jak to bude. Děkuji. A ještě naposled já. Evropská unie má e, podepsanou pouze jednu smlouvu, kde je ten starý systém ISTS, to je energetická charta. Není logické, že teď, když komise navrhuje nový systém, e, že by mělo v souladu s tím dojít ke změně energetické charty. Koline, máte slovo. Děkuji. Děkuji za otázky i komentáře. A já se eh, pokusím na to odpovědět eh, pokud možno rychle a jednoduše. Takže začal bych tím, že řeknu, že cílem je nahrazení stávajícího ISDS, nikoli měnit eh, podstatná pravidla, o která se opírá, eh, poněvadž eh, tyto jsou obsaženy v evropských dohodách, v dalších mechanismech a není cílem tohoto projektu provádět v nich reformu. My spíše uvažujeme o procedurálních pravidlech a e, podobně jako VTO nás zajímá dosažení e, e, rovnováhy mezi životním prostředím a obchodem s státem a obchodem a v podstatě chceme, aby ta rovnováha byla respektována lépe. Čili toto jsou naše cíle. Není naším úmyslem zavádět moratorium na eh, smlouvy EU a členských zemí, protože u bilaterálních smluv eh, máme tedy eh, systém investičních soudů, který bude nahrazen tím vícestranným soudem a členské země v okamžiku, kdy tedy tento mezinárodní, tedy vícestranný investiční soud začne fungovat, eh, tak eh, vlastně převezme tu agendu. Eh, paní Redingová a další se psali ptali <clears throat> takovou otázku, jak se k tomu staly členské země. Eh, země o to mají zájem. Některé jsou velice zainteresované, eh, některé eh, jsou pouze zvědavé, nicméně v létě všechny země souhlasily s mandátem pro komisi, včetně Indie, Brazílie, Jižní Afriky a nakonec i Spojených států a Japonska po jistých komplikovaných debatách. <clears throat> Čili v podstatě všechny země jsou zainteresované na reformě toho současného ISTS. Samozřejmě <clears throat> eh, to je eh, situace a my nadále, nadále tedy jsme v kontaktu se zeměmi, které se jsou pro víceméně. Pak eh, samozřejmě my máme těch 1400 eh, eh, dvoustranných dohod, které mají uzavřené členské země EU a to samozřejmě cílem je, aby to vše spadalo pod ten vícestranný soud a také usilujeme o to, aby se toto vztahovalo na energetickou chartu. Čili toto nám tedy jde dvěma směry, směrem tedy k potenciální reformě energetické charty. Co se týče vztahu s vnitrostátními soudy, toto je eh, soudní dvůr pro řešení mezinárodních eh, sporů. To je něco podobného jako třeba eh, Lucemburský soud a podobné další instituce. Mnohé vnitrostátní eh, soudní systémy nemají tato mezinárodní pravidla komponována do svých systémů, což znamená, že mezinárodní dohody nemohou být mezinárodní dohodou nemohou eh, být řešeny před vnitrostátními soudy. A důležité je říci, že vztah mezi vnitrostátními a mezinárodními soudy eh, se musí respektovat. Čili existuje řada dohod, které se eh, touto otázkou zabývají a ta otázka vzájemného vztahu, vzájemného poměru bude muset být dále ještě debatována. Mnozí se ptali, jaké budou povinnosti velkých firm a investorů. Já myslím, že my si uvědomujeme a mnohokrát to bylo eh, řečeno na mnohých místech. Mm, a komise tedy na tom pracuje na zodpovědnosti firm, eh, kterou máme zakomponovanou do smluv. Komise si přeje pracovat na firemní zodpovědnosti na povinnostech investorů, což je důležitá část této politiky, ale máme už e, řadu dohod, které se zabývají, řeší vlastně e, povinnosti investorů a podobně, jenomže je to tak, že ten vícestranný investiční soud bude moci zabývat těmito otázky. Čili skutečně může stát může stát eh, si stěžovat na investora, že neplní své povinnosti nebo závazky a tento vícestranný investiční soud se tím potom budeme se zabývat. V radě je debata ve velmi raném stádiu a e, rada, dá se říci, široce tento projekt podporuje, takže očekáváme, že směrem ke smlouvě o autorizaci se posuneme poměrně rychle, v horizontu několika málo měsíců. A k otázce pana Šolce, e, e, o pozici toho soudu, podle nás ta jednání by se měla odehrávat na úrovni OSN. To je nejinkluzivnější, nejtransparentnější, největší počet zainteresovaných stran. E, jinou otázkou je, kde tento vícestranný soud pak bude sídlit. E, jednou z možností je VTO, ale e, v zadaných okolností to pravděpodobně v dohledné době nenastane. Čili jsou tady možné jiné organizace, ale také to může být zcela samostatná instituce. A ta otázka, kde tedy v systému bude umístěn tento vyšetřený soud, tak o tom ještě bude třeba debatovat. Doufám, že jsem zodpověděl vaše otázky. Ano, děkuji. My jistě začneme, eh, zůstaneme v kontaktu. A pane Pařetano, my jsme tady dostali listinu, eh, kde jsou eh, také kontakty pro další informace, ale je to nepřed, nečítelné, tak jsme to dostali, čili eh, protože moje, moje otázky zodpovězeny nebyly, já jsem se chtěl obrátit dále dobře, my se, my se to pokusíme, aby vše bylo řádně transparentní. Čili zůstaneme eh, v kontaktu. Myslím, že také parlament se k tomu eh, vyjádří nějakou formou ještě před eh, schválením mandátu rady. Čili děkuji vám. A dostáváme se k bodu číslo 15 Eh, což je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže a já dávám slovo naší zpravodajce paní Saifej. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh stanoviska se týká politiky hospodářské soutěže. Výbor pro zahraniční obchod pracuje pravidelně na boji proti nekalým obchodním praktikám vzhledem k újmám, které jsou způsobeny spotřebitelům a ztrátě pracovních míst z důvodu těchto praktik. praktik. Jakožto evropští poslanci se musíme těmito prioritami zabývat a toho by měli využívat jak spotřebitelé, tak podniky na evropské úrovni hlavní obchodní politika se zabývá těmito tématy a Evropská unie také z toho učinila jedno z priorit svých obchodních politik od roku 2015. Evropská komise znovu v příslušných dokumentech eh, o globalizaci se tímto zabývá. Obchodní politika musí přispívat k spravedlivým pravidlům pro všechny partnery je důležité z tohoto pohledu rozvíjet některé nástroje a principy. A tento návrh stanoviska eh, by měl vyzývá modernizac, po modernizaci nástrojů, aniž by, nebyly, aniž by byly oslabeny. Také je zde část o nové metodice výpočtu antidumpingových cen, aby eh, v okamžiku předložení tohoto textu už byla dosažena dohoda o tomto textu. Stále z tohoto pohledu boje proti nekalé konkurenci zdůrazňuje reciprocitu, aby se stala základní osou obchodu obchodní politiky Evropské unie a abychom mohli získat větší otevř, více otevřený přístup na trh našich partnerů. Je také důležité, aby Evropská unie na mezinárodní scéně toto šířila a zejména v rámci Světové obchodní organizace, aby šířila pravidla eh, hospodářské soutěže spravedlivé, tedy zejména v některých oblastech. Návrh stanoviska obsahuje několik konkrétních bodů o nutnosti Eh, ustanovení eh, konkurence v oblasti obchodní politiky ohledně významu malých a středních podniků vzhledem k této otázce a nutnosti efektivní a harmonizované celní kontroly v této oblasti. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Stínový zpravodajové nyní Jude Carling. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Saifi, autorce návrhu stanoviska, za velice užitečnou práci. Tento návrh zdůrazňuje, že potřebujeme po politiku pro konkurenceschopnost společně s obchodními nástroji, abychom řešili nespravedlivý obchod. Spravedlivý obchod eh, může být založen pouze na konkurenceschopnosti a pravidla a sankce musí být stejná pro všechny. Komise to uznává a rozhodla se posílit eh, spolupráci s eh, institucemi pro ochranu hospodářské soutěže. To vše jde tedy dobrým směrem, ale myslím si, že bychom měli udělat ještě více. Například měli bychom, měla by Komise uzná, že mezinárodní spolupráce zatím nevedla ke strukturovaným mechanismům pro dostatečnou výměnu informací nebo sladění postupu a já si myslím, že eh, o to bychom měli usilovat. Pokud jde o eh, FTA, tak v těchto smlouvách zatím nejsou dostatečná eh, donucovací závazná opatření či ustanovení, takže v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci s spravodajkou i stínovými zpravodaji. Pan Lunes. Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za tento návrh stanoviska. Souhlasíme s ním v obecných liniích. Je dobře, že Evropský parlament věnuje pozornost otázce politiky hospodářské soutěže podporuje tu kulturu stejných pravidel pro všechny, ale já bych chtěl poukázat na několik konkrétních věcí. Byl bych rád, kdyby v tom stanovisku bylo uvedeno, že pokud jde o malé a střední podniky, je potřeba jejich eh, roli více zdůraznit a zajistit také větší spolupráci mezi úřady na ochranu hospodářské soutěže optimálně celosvětovou spolupráci, abychom dosáhli nastavení stejných pravidel a také náklady pro podniky by měly klesnout, eh, zejména pokud jde o byrokratickou zátěž. A jak víte, tak teď už eh, se navazují eh, smlouvy druhé generace, například za Švýcarskem. Třeba se podívat na tyto smlouvy, případně se z nich inspirovat. Také musíme být velice opatrní Pokud jde o státní investice, tady v zásadě souhlasíme, potřebujeme rovná pravidla hry, ale musíme zajistit, aby se to nezvrátilo v protekcionismus. Zejména vzhledem k tomu, že Evropská unie se aktivně snaží přitáhnout eh, zahraniční investice do členských států. A pokud už je získáme, tak je potřeba myslet na tuto záležitost. Každopádně je to dobrý základ eh, pro diskuzi. Děkuji paní zpravodajce. Děkuji. Nyní Gue. Eh, děkuji, pane předsedo. Já eh, řeknu pouze dvě poznámky. My tady máme co dočinění s rychlým technologickým rozvojem a <clears throat> to znamená, že eh, se tady různí, různé strany eh, dostávají do ostřejší konkurence. Mm, pokud se týče mm, já nevím, crowdfunding a podobně, tak eh, tady dochází k fragmentaci a všude se eh, je snaha stěhovat se tam, kde jsou nejnižší náklady. Pak tady máme třeba 3D eh, tisk, takže to se zadá například do Indie a pak se to například prodá jako hotový výrobek do Holandska. Čili my bychom měli brát v úvahu, i jaký dopad bude mít tento vývoj na zaměstnanost, na malé střední podniky a na e, firmy jednoho muže. Opět e, bude to e, konkurence vůči lidem z jiných zemí. Za ENF paní Žame. Oui. Euh, je vais vous donner... Ano, já vám uvedu své stanovisko. Eh, hospodářská politika, eh, tady tento katalog určitě má dobré úmysly, jak jste řekla, ale nicméně Evropská unie dělá přesně opak. Dohody o volném obchodu, boj proti nekalé konkurenci, produkty, které nerespektují ani pracovní práva, ani environmentální a bezpečnostní pravidla, ani práva pracujících systém vysílaných pracovníků v samotné Evropské unii, když hovoříte o řízení globalizace a že EU musí Eh, připravovat rovné podmínky, tak EU podepisuje dohody o volném obchodu, které pouze posilují a přispívají k další globalizaci. Pokud jde o spravedlivé hospodářskou soutěž, myslím si, že zavíráte schválně oči ohledně dumpingu, ke kterému dochází v rámci EU a obchodování s některými třetími zeměmi ohrožuje podmínky hospodářské soutěže. Zavíráte naprosto oči nad těmi otřesnými otřesnými podmínkami, ve kterých se vyrábějí některé produkty v Číně, v Bangladeši, v Indonésii a tak dále. Takže toto by nás mělo více posílit a hospodářská soutěž by měla být efektivnější, ale přitom politika je stále liberálnější, pokud jde o eh, zde je také dotazník, kde je ta reciprocita v dohodách o volném obchodě. CETA například. Podívejte například zdravotnické normy, environmentální normy, eh, které, eh, kterým jsou podřízeni naši výrobci. Také nemluvíte moc o reciprocitě trhů a čínských výrobků, které prostě nemají žádnou vysledovatelnost. Potom bod 6 tam říkáte, věnuje zvláštní pozornost malým a středním podnikům. Všichni víme, že ti, kteří nejvíce vytěží z obchodních dohod, jsou nadnárodní koncerny a že toto všechno je právě na úkor malých a středních podniků a že není skutečná politika eh, spravedlivé hospodářské soutěže. Já bych řekla, že můžeme nejméně tady pochybovat o dobré vůli. Pokud se týká efektivní a harmonizované celní eh, kontroly v bodě 7, tak to je nekalá konkurence, která je naprosto legalizovaná právě v rámci dohod o volném obchodě. Bod 8. Eh, spravedlivá pravidla hospodářské soutěže, mezinárodní spravedlivá soutěž, zejména choulostivost některých eh, odvětví, o tom jsem hovořila včera. Zemědělství, to je flagrantní. Nikdy zemědělci nebyli chráněni dosud. Společná zemědělská politika, CETA, dohody o volném obchodě, které nekončí, ruinují, ruinují a ničí tato mimořádně choulostivá odvětví jako rybolov, zemědělství a chov dobytka. Nad rámec samozásobování potravinami Zatím vším jsou lidé, muži a ženy, které, kteří nemohou důstojně vyžít ze své práce. Takže podle nás je to politika distributorů, která je na úkor politiky výrobců, producentů, takže je diametrálně v rozporu s našimi cíly. Děkuji, pan Sienfeld. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat paní zpravodajce za její úsilí a za tuto zprávu. Postihuje v podstatě všechny aspekty. Já se hlásím do debaty jen proto, abych řekl, že některé otázky by možná chtělo posílit. Například eh, problematiky eh, spolupráce, dáme spolupráce protože eh, spolupráci ohraničuje eh, například eh, nedostatek vzájemného pozorumění mezi zeměmi a nerovné postavení nerovné postavení poslanců z toho vyplývá. Dále já tady mm, nevidím nic o různých zdrojích energii. A myslím si, že Svobodný a rovný přístup ke zdrojům energie, to je také součástí eh, procesu vyrovnávání konkurence na trhu. A eh, další věc, eh, myslím, že by bylo dobré hm, říci, že je tady otázka tady veřejných zakázek a Eh, jedním z konkurenčních názorů nepříliš kalých je právě eh, omezování přístupu k eh, státním zakázkám a to je třeba nahradit v potom posměrnacích návrzích. Za komisí paní Vše Henning Dobré dopoledne všem, pane předsedo. Jsme velice rádi, že jsme tady s DG Competition i s paní kolegovou Rice. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za stanovisko. Mnoho věcí tady zaznělo. Více se tedy Některé se týkají DG eh, Trade a některé DG Competition, ale eh, my eh, spolupracujeme navzájem. Takže můžeme pokračovat do potom. Děkuji, paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych samozřejmě poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili, zaznamenala jsem vaše příspěvky. Chtěla jsem pouze říci, že naše diskuse už celá léta eh, respektive uvědomujeme si, že toto téma má přímé důsledky na každodenní život našich spoluobčanů a my musíme postupovat tak, abychom hodnotili dopad našich rozhodnutí. A otázky prvku reciprocity, ta vždy byla pro mě těžištěm mm, našich činů a e, také e, v centru rozhodování. Takže já jsem zaznamenala vaše otázky, připomínky a začneme pracovat e, na tomto stanovisku v nejbližší době. Děkuji vám. Děkuji. Takže pro pozměňovací návrhy lhůta je 17. Eh, října 18 hodin. 17. října 16 hodin. A tímto. Tím, tím se dostáváme k závěru bodu 15. Stihli jsme to opravdu na čas a za minutu začneme hlasovat. liebe Kollegen. Takže kolegyně, kolegové, začneme hlasováním, naším hlasovacím kolečkem, abych tak řekl. Než se dostaneme k bodu 16, tak bych vás chtěl poprosit, abychom si udělali zkušební hlasování s vašimi hlasovacími kartami, abychom viděli, zda Všichni máte vaše karty, anebo ne. Moje hlasovací karta je na cestě, ale já jsem tady. <laughs> ano, ano, vidím to. Takže zahajuji testovací zkušební hlasování. všichni mm, ne vložili své hlasovací karty do zařízení, tak možná bychom to mohli ještě jednou přeskoumat. Aby skutečně všichni tedy hlasovali pomocí svých karet. Dobře, tak Tímto končím s naše zkušební hlasování a máme zde. Víme, že jeden hlas musíme započítat navíc, tak tím se dostáváme nejprve k hlasování o doporučení radě o navrhovaném mandátu pro obchodní jednání s Austrálií. A zde máme pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se. Musíme zkontrolovat pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni, to je pěkné, je přijat. Potom máme pozměňovací návrh 26 26, kdo je pro? Aha, říká předseda. 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 26, pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, Strželi se? Přijat. Kompromis 2 pro, proti, strželi se, přijat. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, strželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, strželi se, zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 56 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, Přijat. Ústní pozměňovací návrh tady máme jakožto doplnění pro. Ano, je to ústní pozměňovací návrh jakožto doplnění pro kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kom- Promis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky 86, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je zamítnut. Pozměňovací návrh 88 ve dvou částech. První část pro proti, strželi se, přijata. Druhá část pro, proti, strželi se, zkontrolujeme také druhou část 880. zahajují hlasování. Končím hlasování, je přijat. Pozměňovací návrh 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 91 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 107 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijat. Sorry, Chairman, the translators... Omlouvám se, tlumočníci nestíhají, takže já to vlastně také nestíhám, to hlasování. Kdybyste mohl trochu zvolnit, ano, zvolním. Slow food and slow voting. Where's the food? Říká se slow food, tak eh, podobně je pomalé hlasování, ale ten slow food tady nikde není. So, 107. Takže 107. 107. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 108 pro proti, zdrželi se, no, zkontrolujeme, 108. Zahajuji hlasování, končím hlasování, je přijat. 109 pro, proti, zkontrolujeme. 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. Sto čtrnáct pro, proti, Zdrželi se? No, zkontrolujeme. 114. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je zamítnuta. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. 120 pozměňovací návrh pro, proti, hm, zdrželi se, přijat. Kom, zkontrolujeme 120. Kon, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuta. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13a pro, proti, zdrželi se, přijat. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 128 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, Přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ústní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16a pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 16a, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijat. Dále kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 156 pro, proti, zdrželi se, přijat. 159 pro, proti, zdrželi se, no zkontrolujeme 159. Zahajuji hlasování. Končím. A je zamítnut. 162 pro proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 167 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 167. Zahajuji hlasování. A končím a je zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 20 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. 21 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 4 pro. Proti zdrželi se, přijat. Z výboru Agri pozměňovací návrhy Agri 1 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Agri 1. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. Agri 2 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. Agrit 4 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Agri 6 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Agri 9 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Agri 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A Agri 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A kdy 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. kdy 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 21 agri pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 agry pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 25 agry pro, no, proti, nějaká nová koalice, myslím. Zamítnut. 20, 20, aha, zkontrolujeme. 25 agry, zahajuji hlasování. 25 agry. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je přijat. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A velkou většinou je text přijat. Blahopřeji zpravodaj. This was um, Australia and now we have say similar tak, to bylo o Austrálii a teď. Um, něco podobného, ale pro, pro Nový Zéland. Takže 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, promiňte, 30. Kdo je pro? 30, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se. Co tak F, EFTD 46? Budeme to muset elektronicky prověřit. 46 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šedesát čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní změna ke kompromisu pět kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Zahajuji hlasování k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 1. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 72. Kdo je pro 72? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 81 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti? zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 <clears throat> pro, proti, Vracíme se 91, druhá část, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se Schváleno 93 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 94 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 95 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 95, zahájí hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 109 zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 110 za hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Opět prověříme. 111 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sto dvacet pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13a pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 129 první část pro, proti, zdrželi se. Sváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. To prověříme 129 druhá část, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 133 pro, proti, zamítnuto kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 16a pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 154 pro, pardon, 149 nejdříve pro, proti, zdrželi se, prověříme 149, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Nyní 154 pro, proti, zdrželi se, nevím, závěr hlasování 154. Končím hlasování. Schváleno, velmi jasně. Prosím, hlasujte zřetelně. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, nová koalice. Zdrželi se a to prověříme. 8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se. Prověříme pozměňovací 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, myslím. Prosím, hlasujte zřetelně. 16. 14 byla schválena. Čili 16 pro, proti, ano, <laughs> zdrželi se, teď to bylo jasné, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 20 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno 20, prověříme elektronický závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 2 pro, proti, zdrželi se Schváleno 3 pro, proti, drželi se. Schváleno 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Agri. Agri jedna pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Agri šest pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. A kdy je 11 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A kdy 13 pro? Proti? Zdrželi se. A to prověříme. A kdy 13? Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Agri 14 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto Agri 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Agri 16 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. A kdy 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 agri pro, proti, zdrželi se zamítnuto, agri 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, Agri 24 pro, proti, zdrželi se, nevím. 24 Agri zahájí hlasování. Eh, tak, končím hlasování. Zamítnuto. Agri 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A opět velkou většinou schváleno blahopřejeme také zpravodaji. Point. Tak a přecházíme k bodu 18, to je alkohol. To je specialita pana Dantyho. Máme tady nejprve návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 37, kdo je pro, proti. I zelení, dobře, takže to raději ověříme. Elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnu to. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 39, kdo je a 40, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale ověřím elektronicky 41, prosím. Končím hlasování schváleno. Není kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. 47. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 8 kdo, a 51, identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 10, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. 52, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 53, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Nejsem se opravdu jistý. Řada lidí vůbec nezvedla ruku, takže ověříme 53. Ještě jednou můžete hlasovat. Hm, snažil jste se dobře, pane Takulo. Končím hlasování. Je to schváleno. Měli jste pravdu. Tak, 54. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno 59. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 61, 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já myslím, že to bylo schváleno, ale raději ověříme elektronicky. Prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Takže kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo schváleno? 65. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti. Stržel se někdo? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 68, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Sedu- 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 72 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději ověříme. První část 72. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Na kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 84 a 85. Identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 86 a 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 90, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 93 a 94 identické. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Teď 98. Kdo je pro? Nikdo. Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo to? 23 a 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 32 a 33. A ještě 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní Elektronicky budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Výborná většina. Pane Danty, k lihu vám gratuluji. <clears throat> So, we switch to number nine. Tak a přejdeme k devatenáctce. To je, myslím, poslední bod na našem hlasovacím programu v dnešním dni. Takže devatenáctka to je hlasování o novém Metod, eh, nové metodice dumpingového eh, při ochraně před dumpingovým dovozem Tady se objevují některé nové záležitosti v celosvětové legislativě ohledně této záležitosti, takže děkuji vám, pane zpravodaj, za tuto zprávu. Teď budeme hlasovat o celém textu. Zahajuji hlasování. Někdo z vás nehlasoval. Tak, teď už je to v pořádku, všichni jste se přihlásili, končím hlasování. Velmi značná většina pro. Gratuluji. So, damit haben wir die Abstimmung. Předtím jsme dokončili naše hlasovat, naši hlasovací seanci. Děkuji za důslednou a kvalitní spolupráci. A nyní se dostáváme k bodu 20 našeho pořadu jednání. Já jsem neřekl, že se máte všichni začít teď bavit. Řekl jsem, že přecházíme k bodu 20 a to je činnost monitorovacích skupin. Některé monitorovací skupiny se sešly a první o které bychom mluvili, se týká Větnamu a naším stálým zpravodajem je pan Zahradil a tím tomu dávám slovo. Thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Po určitém období eh, stažení jsme znovu spustili. Pan předseda prosí o klid. <coughs> Excuse me. We relaunched takže jsme znovu spustili monitorovací skupinu pro Větnam. Eh, vzhledem k tomu, že dohoda FTA brzy dorazí do našeho výboru. My jsme se sešli 5. září s velkou delegací Evropské komory, obchodní komory ve Větnamu. Toto zasedání bylo také otevřeno členům delegace pro vztahy se zeměmi ASEAN. Předseda delegace se zúčastnil stejně jako vy, pane předsedo. Vyslechli jsme si prezentaci pana Jensa Ribeta eh, z Evropské komory obchodu. Přispěl velice cenou analýzou, pokud jde o stav větnamského hospodářství. Dále jsme tam měli pana eh, Maltpečionyho, hlavního vyjednavače, který dostal otázky týkající se dalších kroků, pokud jde o uzavření dohody a pokud jde o dopad nedávného rozsudku Evropského soudního dvora ohledně smlouvy se Singapurem. Také jsme se vyslechli prezentaci velvyslance do Větnamu pana Bruna Angela, který nás informoval o nedávné politické situaci ve Větnamu a také o tom, Jaké výsledky můžeme od větnamské strany očekávat, pokud jde o obchodní dohodu? Velice doufám, že práci zintenzivníme v příštích měsících a že budeme moci schválit co možná nejdříve celý, celou tu smlouvu FTA nejpozději v příštím roce. Děkuji. Děkuji. Pedro k Japonsku. Yes, very briefly, thank you, chair. Ano, děkuji jenom stručně, pane předsedo. My jsme měli monitorovací skupinu 5. září. Diskutovali jsme o dohodě. Komisařka Malstrom o ní již hovořila eh, na meziskupině Eh, o principiálních záležitostech. My jsme teď vedli hloubkovou diskuzi s hlavním vyjednavačem Petričionem a také velvyslancem Japonska eh, do EU, panem Kodamou. Víme, že politická technická jednání budou pokračovat a že uzavření dohody se očekává ještě do konce letošního roku byť eh, jsou v Japonsku plánované volby, tak to vypadá, takže ten časový harmonogram platí a nebude měněn. Hlavním tématem monitorovací skupiny byla regulační kapitola, to znamená obchodní kapitola, udržitelný rozvoj a mechanismus řešení investičních sporů, což eh, jsou tedy ty eh, věci, které se teď dojednávají. Zdůrazňujeme potřebu dosáhnout pokroku v oblasti udržitelného rozvoje. se ještě musím říci, jak víte, tak jsme hodně tlačili na zveřejnění mandátu pro tato vyjednávání. Já jsem velice rád, že Rada nakonec ten souhlas dala a ty směrnice pro vyjednávání byly v září zveřejněny a to si myslím, že je velice důležitá věc. Další zasedání monitorovací skupiny proběhne ještě v říjnu 17. října. Děkuji. Thanks a lot. Igna- Děkuji, nyní Ignacio, Mercosur. Děkuji, pane předsedo. Já eh, to vezmu skutečně telegraficky. My jsme absolvovali zasedání monitorovací skupiny 7. září, kdy jsme měli možnost eh, probrat jako obvykle práci vyjedná, pokud jde o vyjednávání eh, s naším hlavním vyjednavačem a při této příležitosti jsme tam měli také zástupce argentinského parlamentu z různých politických eh, stran a měli jsme možnost obeznámit se s záležitostmi, které oni považují za citlivé. My jsme jim zase sdělili své eh, citlivé záležitosti, takže vše probíhalo velice transparentně a snažili jsme se říci, že je potřeba, pokud dojde k uzavření dohody, dosáhnout ratifikace eh, v našem parlamentu, takže jsme nastínili, jaký ten proces nás čeká. Já bych ještě chtěl říci kolegům tady v našem výboru, že včera proběhlo zasedání eh, výboru pro zemědělství, kde jsme o tomto tématu jednali. Jak víte, tak vyjednávání v tuto chvíli jsou důležité fázy, protože eh, komise představila nabídku, pokud jde o nejcitlivější témata. A já bych jenom chtěl připomenout, že Evropský parlament i Rada vyjádřili svůj zájem o dosažení vyvážené a harmonizované dohody. Podle studií eh, eh, je možné ošetřit jak zájmy EU, tak Mercosuru a myslím si, že náš výbor eh, by tedy měl mít dostatek eh, informací a podkladů pro to, aby přistoupil skutečně globálně k celému vyjednání a nesoustředil se pouze na odvětvové záležitosti, byť tam samozřejmě jsou oprávnění se jimi eh, důkladně zaobírat, ale myslím si, že je důležité ochránit především naše spotřebitele, zajistit přístup na trh, pokud jde o malé a střední podniky, zajistit právní jistotu pro podniky i Eh, pro i občany. Volná hospodářská soutěž není, eh, není špatná, vnímáme ji přece jako přínosnou záležitost. Takže děkuji ještě jednou ehm, skupině pro monitorování Mercosuru za jejich spolupráci v naší skupině. Chci připomenout, že příští čtvrtek eh, budeme absolvovat další zasedání s hlavním vyjednavačem abychom byli informováni o vyjednávání, které proběhlo minulý týden v Brazílii. A ještě v širším kontextu budeme diskutovat eh, o celé věci i na našem zasedání výboru eh, INTA. Já doufám, že tehdy budeme mít možnost probrat skutečně globálně celou dohodu a tuto chvíli chci jenom poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich dosavadní práci. Děkuji. Magreb. Paní Lalonde. Pane předsedo, vážení kolegové, schůze ohledně Magrebu se konala 25. září. Mluvili jsme samozřejmě o, zejména o Maroko a Tunisku. Pokud jde o Maroko, tak se hodnotil dosažený pokrok eh, od druhého kola jednání komise s marockými orgány, které se konalo v polovině července. Jde o změnu naší asociační dohody s Marokem po rozsudku soudního dvora z prosince 2016 ve věci, kde stála Rada Evropské unie. Komise, kterou zastupoval DG Taxi, tak sud se domnívá, že jsou zde tři věci. První je potřeba se dohodnout o textu a o společném znění, aby se změnila ta dohoda a to bude vyžadovat změnu a výměnu určité korespondence také. Za druhé to je hodnocení eh, užitku této dohody pro lidi tedy a za třetí je potřeba dosáhnout souhlasu eh, lidí s těmito opatřeními. Komise nám zdědila, že zejména pokročila v té první části, doufá, že to bude uzavřeno co nejdříve. bylo zde připomenuto, že se jedná o citlivé téma pro Maroko a revize dohody by neměla poškodit mírový proces, který se vyjednává paralelně. Tedy eh, komise bude pracovat se speciálním zástupcem OSN a také komise sdělila, že podle jejich zdrojů obchodování v této oblasti je relativně omezeno, ale potřebují přesnější informace o tocích zboží. Potom se, jsme hovořili o Tunisku, to je země, se kterou vyjednáváme o dohodě o volném obchodu. Komise sdělila, že první eh, kolečko proběhlo dobře, ale že potom se ty výměny jaksi spozdily a zpomalily z tuniské strany. Tam vznikla nová vláda v Tunisku a je potřeba vybrat hlavního vyjednávače. Potom se provedla ex post studie dopadu asociační dohody na ekonomiku země. Ta by měla výjít co nejdříve. Vážení kolegové, budeme dále pokračovat a sledovat velmi pozorně tato jednání a samozřejmě vás budeme informovat o dalším vývoji. Děkuji, děkuji. A potom Singapur David Martin. Thank you. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Singapurská monitorovací skupina se sešla 26. září. Využili jsme návštěvy singapurského náměstka mm, eh, ministra Luka Goga v Bruselu, takže jsme diskutovali zejména o aktuální situaci, pokud jde o ICS. Dobrou zprávou mm, je to, že podstatě jsme se shodli a potvrdili to i včerejší diskuze tady a zdá se z těch informací, které máme k dispozici, že mm, text o ICS je vlastně CETA+, plus, což je také dobrá zpráva. Zdá se, že dohoda bude rozdělena. Eh, takovým způsobem se tady vyvíjejí diskuze i v naší monitorovací skupině i tady včera, takže zřejmě dojde k tomu oddělení a zřejmě dostaneme tyto eh, návrhy v lednu příštího roku a budeme moci přistoupit k ratifikaci. Ano, doufejme, že to tak bude, říká pan předseda. Máte někdo dotaz na naše zpravodaje? Vidím, že ne, takže v tom případě uzavírám tento bod na programu jednání a přejdeme k 21, což jsou pravidla a všeobecné zásady, které se týkají mechanismů kontroly členských států mm, při výkonu prováděcích pravomocí komise. Dávám slovo panu Van de Kampovi, našemu zpravodaji. Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo a dobrý den, kolegyně a kolegové. Jste je to technický dokument zejména. Je to samozřejmě komplikované téma, zejména pokud jde o postup komitologie. Měly by se zlepšit, zkrátit lhuty zejména při zavádění nebo realizaci prováděcích aktů. V současné době některé členské státy nejsou příliš ochotné rychle spolupracovat na e, přijímání těchto prováděcích aktů. Byly předloženy ze strany komise čtyři návrhy pro zlepšení stávajícího stavu. Z, zejména by se neměly započítávat hlasy členských států, které se zdržely a mělo by se rozhodovat kvalifikovanou většinou. Potom by se měly také organizovat schůze na ministerské úrovni, aby ehm, se prodloužily procesy a zveřejňovat výsledky hlasování, tak, aby ehm, lidé byli přesně informováni, jak probíhalo hlasování. Jak jsem říkal, ta záležitost je velmi technická. Pokud jde o náš výbor, tak musíme pozorně sledovat zejména nástroje pro eh, obranu obchodu. Proto jsem eh, předložil pozměňovací návrh 6a, který říká, že postup komise nemůže způsobovat prodlou, spoždění v tomto postupu a nesmí vlastně docházet k interferenci v záležitostech ohledně eh, modernizace tohoto postupu. EP, zpravodaj eh, v této věci je člen EPP. Děkuji a dávám slovo stínovým zpravodajům nyní Emanuel Morel za SND. Ano, děkuji, pane předsedo. Je to skutečně velmi technická zpráva, ale vyvstávají také politické otázky, protože se jedná o dobré fungování našich institucí. Již jsme měli příležitost o tom diskutovat, ale proces komitologie je předmětem velmi živých debat a často kritik ohledně neprůhlednosti toho procesu i ohledně expertů, kteří zasedají v těchto výborech. Komitologie se týká pouze marginálně obchodní politiky, ale zejména ohledně čínských solárních panelů a antidumpingových opatření, může se nás tato debata týkat kat ve jménu transparentnosti a politické odpovědnosti jsem pro návrh komise, který nevyřeší všechno, ale myslím si, že jde správným směrem a také souhlasím s obavami zpravodaje. Podporuji jeho návrhy, zejména aby rozhodování probíhalo co možno nejefektivněji. S tím nemáme problémy. Já bych možná doplnil některé věci formou pozměňovacích návrhů, zejména pro omezení počtu zdržení komise při hlasování členských států zejména v rámci toho regulérního procesu, aby se zejména zkrátily konzultační lhůty členských států a rozhodování, pokud jde o zavádění nebo obnovování antidumpingových opatření a samozřejmě také pro posílení práva dohledu parlamentu na postup komitologie. Doufám v plodnou spolupráci. Skutečně je to zdánlivě technická věc, ale jako obvykle je také velmi politická. Děkuji. Helmut Scholz a GUE. Děkuji, já souhlasím, že to vypadá jako technická zpráva, ale přitom je velmi komplikovaná. A když toto téma srovnáme s včerejší diskuzí o zjištění Evropského účetního dvora, tak se mi zdá, že je opravdu důležité, abychom usilovali o zvýšení transparentnosti při rozhodování. V zásadě tedy souhlasíme s cílem tohoto návrhu, tedy přinést větší transparentnost, ale zároveň chci zdůraznit, jak tento nový systém i na úrovni výbory, výboru mm, značně mění eh, citlivý výpočet eh, hlasů v rámci rady. Když zohledníme to, že rada hlasuje často kvalifikovanou eh, většinou, tak tam se vlastně eh, je potřeba rozlišovat mezi zdržel se a hlasoval proti, takže nesouhlasíme s návrhem Evropské komise, aby se eh, ti, kteří se zdrží, byli vyloučeni z výpočtu při počítání kvalifikované většiny. Takže navrhujeme pozměňovací návrhy, abychom zkrátili zkrátil, pokud jde o zkrácení lhů, tak tam jsme také skeptičtí, protože tím se podkopává role jedině, jediného demokraticky voleného orgánu EU, tedy Evropského parlamentu. Tady je potřeba znovu to vše zvážit v kontextu toho, jak bychom zároveň udrželi transparentnost a kontrolu. A druhá věc, to už je taková obecná poznámka týkající se prováděcích aktů. Parlament má jako jediný právo dohledu nad prováděcími akty. Byť to není cílem tohoto legislativního návrhu, přesto bychom měli eh, žádat eh, zlepšení této pravomoci jakožto spoluzákonodárce, protože chceme, aby i parlament mohl navrhovat eh, a přinášet stanoviska a minimálně, aby měl právo veto, pokud jde o prováděcí akty kom, komis, výborům. Takže já si myslím, že na tomto směru bychom měli pracovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Šolci, pan Buchner. Der verzichtet, dann gebe ich jetzt der Kom tak eh, nepřeje si, čili dávám slovo komisi a bude to pan Henning a nebo paní Jambor. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, my jsme s s pravodajem absolvovali první debatu 30. září. Eh, já bych jenom eh, slušně zhrnul, co se tady snažíme řešit tímto návrhem. I to je pouze omezený a konkrétní problém. Komise si myslí, že komitologie a stávající rámec fungují velmi dobře, což eh, mohu doložit jedním číslem. V průměru máme více než 1500 implementačních aktů ročně. Necelá 2% z toho končí hlasováním bez stanoviska, to znamená, ta, kde nevznikne kvalifikovaná většina pro nebo proti. Eh, téměř neexistují negativní stanoviska v komitologii. Eh, k těm mál, mál výjimkám patřilo eh, 1700 36 eh, eh, eh, z těch 17 1700 bylo bez stanoviska a pouze 15 muselo jít k apelačnímu výboru. No a tady máme problém, čili bylo toho velmi málo početně a všechno to byly velmi citlivé otázky. Komise se to pokusilo pokusila řešit, poněvadž de facto musela se rozhodovat eh, bez jasné pozice členských zemí, eh, které v podstatě se nedokázaly eh, shodnout na jasné hm, stanovisku, i když tedy jaksi měli být legislativci. Čili komise se snaží řešit tento problém a také z tohoto důvodu mimo jiné navrhujeme změnu hlasovacích pravidel tak, aby členské země byly motivovány zúčastnit se toho zasedání a zaujmout jasnou pozici. Já bych rád ještě stručně reagoval na pozměňovací návrhy zpravodaje. My chápeme ty obavy, pokud se týče eh, krátkých termínů v oblasti obchodních sporů, antidumpingových řízení a podobně. My si myslíme, že návrh komise eh, tomu nestojí v cestě. Eh, opatření jako vrácení nebo druhé vrácení ministrům, tak to vždy může být za to v úvahu. A pak je tady ještě Eh, navrácení do rady a je tady možnost i zkrácení termínu. Eh, pan zpravodaj také navrhl eh, měsíční pauzu mezi komitologií a rozhodním komise. To je něco, co jsme měli, ale v novějším nařízení je to zrušeno, eh, poněvadž eh, to vedlo k určité rigiditě systému. Eh, v praxi ta lhůta je prakticky 30 až 50 dnů mezi komitologií a mezi schválením aktu komisí, čili my si myslím, že tady problém v tom nespočívá a tam, kde je třeba rychlejšího přijetí, tak tam se to dá nějak zařídit. Eh, dobře, děkuji. Děkuji vám. Eh, pan Van de Kamp, děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, především děkuji za komentář za stínové zpravodajky za SAD, také ze skupiny GUE. Tím tedy se oživuje politická debata o pozměňovacích návrzích, to mě eh, velice zajímá a já jako vždy s ohledním také připomínky komise. Momentálně eh, nezaujímám žádné stanovisko, ale rozhodně eh, o tom budu jednat se stínovými zpravodaje. Ano, tak já věřím, že eh, dospějete k eh, dobrému rozhodnutí. Děkuji vám. Eh, tím jsme uzavřeli bod číslo 21 a ještě připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 20. říjen ve 12 hodin v poledne. 20. říjen v poledne. To je pro pana Helmuta Šolce poslední termín. Tak. Dostáváme se tímto k bodu 22. A sice jde o otázku dalšího rozvoje obchodu, tedy kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách. Máme hm, takovou novější tradici obchodních eh, smluv, kde eh, se vyskytuje kapitola obchodu o udržitelném rozvoji, například to bylo v roce 2001 ve smluvě s Koreou. Tam skutečně už takováto eh, kapitola byla zapracována. No a postupně my jsme tento přístup rozvíjeli. V posledních měsících, zejména eh, pokud se eh, týče možné smlouvy se Spojenými státy TTIP a samozřejmě CETA s Kanadou. Tady eh, se tato kapitola o obchodu a udržitelném rozvoje dále rozvinula. No a z toho nyní vyplývá otázka, jak eh, společně chceme postupovat dál. A zejména jde o tři body, eh, o které nám jde a proto to dnes máme také na pořadu jednání. Jestliže máme takový ten společný Eh, společný postup vývoje, kdy to chceme teda v každé další smlouvě zdokonalit a dosáhnout nové kvalitativní úrovně. Takže například eh, máme eh, kapitolu, která byla navržena, pro dohodu TTIP e a mm, ta měla skutečně mm, vysokou kvalitativní úroveň. A proto se ptám, jak je možné, že při jednání pozdější, například s Mexikem nebo s Mercosurem, se na stole objevují kapitoly, eh, které jsou mm, jakýmsi výrazným regresem, eh, které nezohledňují dosaženého pokroku. Myslím, že to není přijatelné a těžko si dokážu představit, že by Evropský parlament eh, toto schválil. Kdyby tedy skutečně eh, se mělo jednat o smlouvě, eh, kde toto, tato ustanovení jsou oproti dohodě CETA horší. Jak je tedy možné, že komise předkládá něco, co výrazně obsahově zaostává za již dosaženou úrovní. A k tomu ještě jedna otázka, druhá otázka. My jsme se dohodli, že touto cestou postupného vývoje budeme pokračovat dál. A explicitně v souvislosti s dohodou CETA jsme se dohodli, že při aplikaci této smlouvy budeme eh, trvat na dalším rozvoji a vynucování této kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji. Pokud vím, tak eh, CETA je předběžně aplikována od 21. září a de facto jsem zatím neslyšel nic o tom, jak by toto vynucování mělo pokračovat dál. Čili tady eh, vidím určitou mezeru, a která si vynucuje, vynucuje debatu o tom, jak by měly vypadat následné kroky takového toho vynucovacího procesu, který je správní závazností dohodnut v této smlouvě. A tím se dostávám k bodu číslo 3. Existuje eh, neoficiální dokument komise, přičemž nevím přesně, co to, jaký má status. Říká se tomu non-paper a nevím, jestli je to oficiální eh, vyjádření komise, nebo prostě je to spíš individuální věc. Má to dostatečnou váhu, abychom se tím zabývali, ale i když odhledneme od toho všeho, eh, lze konstatovat z obsahu tohoto dokumentu, že se zde popisují dvě možnosti. Jedna pokračovat dál jako dosud a druhá eh, přejít na americký model, což ovšem nevede k našemu cíli. V zásadě by to znamenalo nepokračovat eh, v tom vývoji, eh, který jsme dosud předpokládali. To tedy Eh, že bychom eh, šli tady tou americkou cestou, to by asi v parlamentu těžko někdo schválil. Měli jsme tady ten eh, případ Guatemaly, kde tedy šlo o omezování práv pracovníků v obchodním sektoru a de facto můžeme hovořit o jakési, eh, jakousi snahu o sankce, tak to je proces, který nemůže nikam vést. Nicméně eh, probíhá ještě řád diskusí o tom, že by to mohlo být něco mezi tím černým nebo bílým řešením. Eh, já jsem také navrhl ještě před prázdninami, jak Eh, tedy eh, na tom pracovat, eh, vnitřní poradní skupiny, dialog, expertní panely, které by mohly rozhodovat a potom také vynucovací mechanismus, který by zajistil to, že se rady expertních panelů promění na závazné mechanismy a to by potom vedlo ke kompenzaci eh, jednotlivých eh, pracujících nebo odborových organizací. Čili, že by tady byla jakási kompenzace, odškodnění. Čili skutečně návrhy tady jsou, ale v tom neoficiálním dokumentu komise to nikde nenalézám. Čili toto jsou tři boty, body, Eh, které mě vedou tady k té otázce, jaká je vlastně pozice komise. A to ještě navíc v tom kontextu, že pan Timmermans eh, už eh, před pár měsíci řekl, že práva pracujících musí být sankcionovatelná v případě porušování. A nevidím, že by tady došlo k nějakému vývoji příslušném směru. Takže tolik tedy, eh, tolik tedy můj úvod a teď nejdříve eh, paní Kekendáli. Děkuji, Bernte. Já bych eh, vám chtěla poděkovat za to, jakým způsobem jste se zasazoval o tuto agendu a že jste přicházel s konkrétními návrhy komisi, protože je jasné, že komise potřebuje trochu inspirovat a ty současné návrhy, které máme na stole, jsou hodně zastaralé a v podstatě už diskreditované oběma způsoby, jak jste to vysvětlil. A myslím si, že je potřeba, abychom, se, abychom začali uvažovat reálně to, co je realitou pro eh, řadu lidí eh, po světě. Ukazatele za rok 2017 ukazují, že v řadě eh, zemí, kde jsou jsou pracovníci vystaveni hrozbám, i fyzickým hrozbám a je tady nárůst o 10% a země, které se dostaly do té horní desítky v tomto hodnocení, jsou země, s nimiž Evropská unie má kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji ve smlouvách FTA. A toto samo si myslím, že by mělo postačit jako důkaz toho, nakolik ten současný systém business as usual, tedy bez změn, vlastně k čemu to vede. Dobře, že tu máme zástupce komise, takže se chci zeptat, jaké eh, důkazy mají ohledně účinnosti fungování současného modelu. Pokud navrhují, abychom s tím současným modelem Mm, vlastně do budoucna pokračovali, pokud jde o obchod a udržitelný rozvoj, tak eh, jaké mm, podklady mají jako důkaz, že to vlastně funguje, protože eh, i Jižní Korea se vlastně dostala eh, mezi ty země, které se nevedou vůbec dobře. A Evropský parlament poukazoval mnohokrát na to, že selhává tato kapitola o obchodu o udržitelném rozvoji. A už jenom příklad Jižní Koreji naznačuje, že to selhání je skutečně značné. Například eh, represe to, to je další eh, příklad, eh, který mohou uvést konkrétně v Guatemala. My jsme tam přešli od TSP+, plus, eh, GSP+, plus, eh, nedocházelo ani k žádné implementaci GSP+, plus eh, při řešení porušení pravidel, přesto jsme pokračovali s GSP+, plus i ve smlouvě FTA, ale provádění je tady mnohem slabější než v tom modelu, který je uplatňován na Jižní eh, Koreu, kde jsou jasná ustanovení například o zapojení občanské společnosti. Na druhé straně vy jste řekl, že americký model nebo eh, guatemalský model je také zdiskreditován. Pokud máme eh, porušení propojit se s přímým dopadem na obchod, tak nemůžeme používat ta současná ustanovení takže můžeme vyvinout skutečně úžasný systém, ale je potřeba ho reálně uplatňovat ve prospěch porušení práv reálných lidí ze strany nadnárodních firm či globálního řetězce. Takže by mě zajímalo, zda by nám komise mohla říci, jaký rozsah si myslí, že mají eh, ty postupy formálních eh, stížností. Zda skutečně třeba odborové organizace mohou opravdu eh, účinně řešit u nezávislých orgánů porušení pravidel. My máme velké pochybnosti o účinnosti těchto mechanismů a zda tyto stížnosti skutečně jsou nezávisle prošetřeny. Opět o tom mm, dosti pochybujeme a teď k vašemu návrhu. Já si myslím, že ten je dobrý a je třeba celý proces ještě trochu více posílit, otevřít a transparentnit, abychom všichni jasně věděli, jaká platí pravidla. A jak ukazují eh, současné, hm, současná praxe eh, evropských smluv, eh, současná diplomacie nestačí. Někdy je potřeba i trochu hm, pohrozit, eh, aby eh, tím byčem musíte trochu pohrozit, aby vlastně i ten cukr byl přijat. A kromě toho potřebujeme věcné tresty, výraznější tresty, aby skutečně protistrany jednaly a dodržovaly ustanovení FTA, protože jinak budeme jenom mluvit a mluvit, možná to zní hezky, ale vlastně neuděláme nic pro to, abychom vyřešili skutečně závažná porušování lidských práv, včetně pracovních eh, práv a environmentálních standardů po celém světě. A poslední věc, Jenom zdůrazním, že ochrana pracovních práv a životního prostředí by se neměla omezovat pouze na kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, mělo by to být i v dalších ustanoveních FTA a to, že je vlastně zahrneme jenom do jedné kapitoly, tak tím jim děláme tak trochu medvědí službu. Děkuji, nyní pan Buchner. Vielen Dank. Děkuji. Já bych chtěl ještě se podívat trošku dále nebo rozšířit ten pohled nejen ze strany e, pracujících, ale obecně z pohledu lidských práv v mnoha smlouvách. To, co tam je, něco je uvedeno o lidských právech, ale v zásadě se to ignoruje. A musím říct si, že mám dojem, že komise mm, vlastně vlastně tam podporuje tedy e, obchod, vydělávání peněz, ale nestará se příliš o dodržování lidských práv. Já si myslím, že v každém případě musíme vyvíjet daleko větší tlak než dosud, aby tyto věci byly skutečně e, dodržovány a pokud dochází k jejich porušování, aby tam byly sankce. Potom mi tam chybí ještě diskuse o roli občanské společnosti. Musí existovat jasné mechanismy pro stížnosti, jasná kontaktní místa, také pro přijímání e-mailu a tak dále, tak aby se celé toto zjednodušilo, aby ty oběti nebo ti poškození také dostali odškodnění. To si myslím, že je také důležité. Děkuji, pan Winkler. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. My samozřejmě také sledujeme ten non-paper, se kterým se zdá, že příliš tedy nesouhlasíte. Začali jsme o tom diskutovat v rámci EPP. Mluvíme o tom, jak najít tu správnou rovnováhu mezi nutností implementovat FTA a mezi těmi novými kapitolami, které jsou eh, v některých smlouvách FTA. Je jasné, že Evropská unie, když zapracuje kapitoly o obchodě a udržitelném rozvoji do svých dohod, eh, tak vlastně pouze reaguje na potřebu podporovat eh, a propagovat více naše hodnoty. Tyto kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, když je, eh, jak si zanalizujeme z hlediska obsahu, tak jsou dosti široce pojaté a nějak nepod, neodporují zbytku smlouvy nebo celkovému pojetí multilaterálního systému, naopak ho podporují a já si myslím, že by měli eh, přispívat k správnému řízení a to je samozřejmě podmíněno i tím zapojením občanské společnosti jak zde již zaznělo. Dále si myslíme, že je velice důležité, abychom spolupracovali v mezinárodních organizacích, předně v Mezinárodní organizaci práce. Myslím si, že tady je prostor pro zlepšení spolupráce. Také jsou tady další orgány vícestraných environmentálních dohod, jichž bychom měli také využít a s nimi už se spolupracovat. Odborné znalosti jsou také velice důležité a opět by nám to mohlo umožnit lépe spolupracovat s našimi obchodními partnery. Vy jste pak zmínil, pane předsedo, otázku implementace stávajících kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji. Jakým způsobem implementovat tyto kapitoly a monitorovat jejich provádění. My máme na straně našich partnerů závazky, že budou tyto kapitoly provádět, ale skutečně víme, zda jsou plně dodržovány, monitorujeme to nějak. Máme také eh, mechanismus řešení sporů ohledně TSD, tedy obchodu a udržitelného rozvoje, ale nevím o tom, zda ten mechanismus byl kdy využit. Za jakých podmínek je vlastně ten mechanismus eh, spuštěn, jak se využívá. O tom bychom měli mluvit ještě, než budeme hovořit o rozšíření na nějaký nový systém. A další důležitá věc v přístupu EPP je situace místních monitorovacích mechanismů a obecně to, co se děje v terénu. Protože já si myslím, že tady fungujeme v systému, kde to, co se děje v terénu, je nesmírně důležité. Jinými slovy, dělají naše partneři v terénu dostatek? Tady si myslím, že bychom ještě také mohli zapracovat na zlepšení. Navíc ve všech těchto zemích máme ambasády členských států, delegace Evropské unie, to znamená, že sami jsme tam přítomni, třeba i formou evropských obchodních komor a tak podobně. Takže přítomně tam jsme a ptám se, děláme dost eh, na místě v terénu, využíváme všech těchto eh, možností, které už eh, v těch třetích zemích máme, abychom propagovali naše hodnoty. To jsou tedy <coughs> některé z mých otázek a nadále budeme o věci dále diskutovat i společně s vámi. Je to totiž téma velice důležité, zvláště protože se blížíme eh, střednědobému přeskumu obchodní strategie a při příležitosti přeskumu bychom měli vést i tuto velice důležitou diskuzi. Děkuji. Děkuji. Ano, je to i součást eh, provádění eh, iniciativy Obchod pro všechny. Teď Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zaměřit na jeden aspekt. Z té rozpravy poslanci ALDE a EPP e zejména, kteří hlasovali o dohodě s novým Austrálií a Novým Zémandem, že vlastně stranili ty připomínky z Agri, výboru Agri, které vlastně byly zejména v zájmu zemědělců, také zohledňovaly environmentální aspekty a tak dále. To znamená, že když dnes hovoříme o té kapitole o e, udržitelném rozvoji, tak jakožto legislativci musíme být sebekritický a podívat se a zeptat sami sebe, co vlastně děláme. Chtěl bych výslovně říci, že komise ze svojí obchodní strategií v posledních třech nebo čtyřech letech se pokusila tuto oblast rozvinout také pod tlakem Evropského parlamentu, pod tlakem veřejnosti. Eh, že se rozhodla o otázce globální Evropy. A myslím si, že tento mechanismus se musí dále rozvíjet. Ti kolegové, kteří kritizují, kteří také říkají, jak opravdu dojdeme k vymahatelnému, prosaditelnému mechanismu, ale to musíme dále eh, rozvíjet, protože já jsem opravdu napnutý, jak budeme hlasovat. Například, když jde o otázku, jak transparentně prosazujeme naše pravidla. A včera jsme měli to slyšení, ze kterého vyplynulo hlavní poslanství, poselství o, tom, ří, o té zprávě věcí ekonomi, eko, hospodářských, kdo stanovuje ta pravidla. A zde tedy máme otázku, Eh, která má co dočini, dočinění s jednotlivými kapitolami no, například zemědělství, velká část obchodu již dnes vlastně se provádí na nadnárodní transnacionální úrovni, kde už státy přímo nezasazují, takže eh, na tu kapitolu o udržitelném rozvoji bychom se také měli podívat z tohoto hlediska že je to určitá možnost procesu globálního ekonomika z, z pohledu otázek životního prostředí, pracovních práv, pracovních podmínek. Toto by se mělo ještě vycizelovat. To je, myslím, ta jediná správná otázka, kterou bychom si měli společně položit. A to my, jakožto parlament, ale také Karla, komise, je komise vlastně potřebuje stálý tlak z parlamentu, aby dělala ty správné kroky. Takže to by byly možná ještě ty tři eh, připomínky. Domnívám se, že co se týká pracovních norem, pracovních standardů, když se podíváme jen na dohodu s Mexikem například, tak tam není vlastně žádný odkaz na normu, například pokud jde o e, kolektivní smlouvy nebo 168 například odkaz z mého. Musí zde být souhlas, že toto bude skutečně klíčové ve z pohledu ochrany lidských práv. Například co se týká komunity místních obyvatel také. Jak se zmínil Klaus Buchner, to, co vychází z těch tradičních práv, pracovních práv a také z pohledu obecné ochrany lidských práv, také o environmentálních otázek. Tam nejsou žádné odkazy na národní plány prosazování. A zde si myslím, že opravdu e, musíme zohlednit celé všechny tyto komplexní vztahy, jak na národní úrovni, tak na mezinárodní úrovni, aby to bylo zorganizováno tak, aby eh, z toho vyplýval určitý tlak, který musí v konečné fázi vést k tomu, aby vlastně to prosazování skutečně eh, také bylo. A to si myslím, že k tomu patří také naše upřímnost a musíme se podívat, jak ještě více vyvinout tyto věci. Je zde také dokument Evropského odborového svazu, který předložil tedy tento dokument s nejrůznějšími návrhy. Tam jsou určité klíčové záležitosti práv pracujících, jakým způsobem toto zapracovat, nezávisle na těch dvou variantách, o kterých hovoří ten non-paper, ten neoficiální dokument, jakým způsobem by se dala posílit tato kapitola. Děkuji, Irma. Děkuji. Já chci nejprve říci, že chci vystoupit eh, naší, jménem naší koordinátorky, která eh, musela eh, zůstat eh, ve svém voličském obvodě. Takže nejprve jejím jménem SAD vítá non-paper o obchodě a udržitelném rozvoji, který vydala komise před létem Ceníme si e, upřímnosti, s níž e, si uvědomuje tento materiál nedostatek současného systému a také závazek dosáhnout e, roz, dohody se všemi aktéry. A tak nás překvapilo, že návrhy na kapitoly o TSD při vyjednáváních s Mercosurem a Mexikem vlastně e, jsou velice podobné kapitolám o TSD v dohodách, které v současnosti platí. I když jsme zvážili krátké lhůty pro vyjednávání v obou dvou případech, e, Přesto nám není jasné, proč se komise rozhodla i touto cestou, tedy že vlastně navrhla něco, co ani komise, komisi nevyhovuje, ani parlamentu nevyhovuje. Bez ohledu na velký úspěch, pokud jde o ekonomické přínosy pro Evropu, FTA s Jižní Koreou jasně ukazuje, jak slabá ta ustanovení o TSD jsou. My jsme debatovali o CETě, Eh, a tehdy se EU a Kanada shodly na přeskumném mechanismu právě u kapitoly o TSD, a my jsme vždy zdůrazňovali, že každá nová smlouva musí být vybudována na eh, zásadách CETY. A proto je nepřijatelné, aby dohoda EU-Japonsko neobsahovala tento přeskumný mechanismus. Chceme eh, tedy vědět, proč poté, co byla spuštěna diskuze, se komise rozhodla vlastně vůbec na systému nic nezměnit. A pokud jde o návrh Mexika a Mercosuru, proč eh, tam chybí k specifické povinnosti eh, partnerů prosazovat environmentální a pracovně právní standardy? Zajímalo by nás, když eh, jde o ten sankční mechanismus, my, my nenavrhujeme nahradit eh, tímto instrumentem, tedy těmi sankcemi, dialog. Naopak, to musí být až eh, poslední možnost. Eh, chceme naopak přesvědčit naše partnery, aby svým závazkům dostáli. Tak to bylo vystoupení naší koordinátorky. A teď bych se chtěla vyjádřit už svým vlastním jménem. Chtěla bych se komise zeptat na jedné straně pokud jde o dohody o volném obchodu, které již nyní platí a které nemají tu kapitolu TSD, protože v té době, kdy byly uzavírány, ještě netvořily povinnou součást těchto dohod. Zda jste uvažovali o nějakém mechanismu, který by nám umožnil vz nastavit ty stejné podmínky eh, ohledně TSD i do těchto smluv, aniž bychom museli úplně eh, celé dohody přeskoumávat. Samozřejmě, že bude potřeba se asi rozhodnout eh, nebo domluvit se eh, se všemi partnery na individuálních ustanoveních vždy dle jejich individuální situace. Eh, druhá věc, eh, já souhlasím s tím, co tady už zaznělo, že je potřeba, aby existovala reálná vykonatelnost eh, té kapitoly TSD v zemích, s nimiž už máme tyto smlouvy uzavřeny, například s Jižní Koreou, kde už ta platnost tady je nějakou dobu. A poslední věc, pokud jde o mechanismus sankcí. Já bych se chtěla zeptat eh, komise, zda je ochotná reagovat na potřeby občanů, protože uviděli jsme u ISDS, eh, že občané a různé občanské organizace i politické skupiny, mimo jiné SAD, eh, tlačili na přeskum systému. Nakonec byl skutečně revidován, vlastně jsme se ho vzdali. A tak by mě zajímalo, zda komise si myslí, že opravdu není možné znovu otevřít eh, CETu. My si myslíme, že není možné přece ratifikovat eh, nebo používat, systému, eh, používat smlouvu, která obsahuje již zavržený systém arbitráže. Takže se vás chci zeptat, zda je skutečně potřeba o... Já si myslím, že je třeba otevřít debatu o sankčním mechanismu, který by odrazoval naše partnery od e, provádění systémů, které jdou proti našim hodnotám a zároveň by umožnil efektivně prosazovat naše hodnoty v případě, že by skutečně došlo k porušení e, pravidel. V naší eh, zemi eh, dochází k řadě, řadě například eh, nehod a zranění v zaměstnání a to jsou věci, které se musí řešit. Pokud někdo spáchá nějaký přestupek, eh, tak za to zaplatí nějakou sankcí, bodem, odejmutím například řidičského průkazu a tak dále. Takže já si myslím, že sankční mechanismy vždycky fungovaly, fungují a že je potřeba k ním přistoupit, eh, pokud chceme eh, dosáhnout cílů, které obhajujeme. Děkuji. Gracias. Um, Tiziana, begin. Děkuji, Tiziana. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě jsem proto, abychom zapracovávali do těchto smluv do eh, kapitoly o udržitelném rozvoji. Stále to opakuji. A ostatně už se to zapracovává do všech dohod po CETě a má to důležité společné prvky. A opakuji, já stále říkám, nejsou tam san- dostatečné sankce. O tom už se zmínili kolegové, kteří mluvili přede mnou. Jsou tam tedy určité mechanismy, ale v každém případě, i když to bude namítatelné, nevěřím moc tomu, že některé stát, některý stát půjde k soudu proti jinému státu. Je také nesmírně důležitá účast občanské společnosti, pokud chceme, aby ty, ten systém sankcí byl skutečně účinný. Ty návrhy, které byly provedeny ve studii, jsou ambicioznější než to, co mm, navrhuje komise. Například tam nejsou naplánovány žádné dostatečné sankce a podle mého názoru tady toto je velmi důležité. proč tedy došlo k těmto eh, rozhodnutím eh, v dohodách s našimi azijskými partnery. Já bych chtěla opravdu důvěryhodný závazek partnerů v té kapitole o udržitelném e, za rozvoji a to by určitě zvýšilo důvěryhodnost Evropské unie, která skutečně bdí na dodržováním lidských práv a spravedlivého přístupu ke všem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla ještě také několik bodů, o kterých bych se chtěla zmínit doplňkově po připomínkách, které už vyjádřili mi kolegové. nějak nepřítomnost mnoha našich kolegů svědčí o tom, že asi nepřikládají dostatečnou důležitost udržitelnému rozvoji. Ten eh, v tom neoficiálním dokumentu se, oh, tedy se předkladají určité návrhy a nyní tedy můžeme toto hodnotit. Podle komise by to měla být závazná ustanovení, závazná, ale do jaké míry? To, tuto otázku si můžeme položit. V tom neoficiálním dokumentu se nabízejí dvě alternativy. Jednak eh, agresivnější, řekněme, formu partnerství, ale tam by se nic moc nezměnilo. A ta druhá alternativa sankce, zavedení sankcí. Tam se uvádí příklad eh, eh, na mechanismu pro vymáhání sankcí například s Guatemalou ukázalo se, že tento mechanismus však dobře nefunguje. A teď eh, ostatně v, eh, i v té písemné reakci komise, tam je to jasné. Pan Šolce také o tom zmínil ve svém příspěvku. Takže to, co je zde navrženo, nefunguje. Vidíme to zejména s Jižní Koreou a Tady v těch kapitolách o TSD. Diskutovali jsme celé roky o této věci a v podstatě to nevedlo k žádnému konkrétnímu výsledku. Nyní je potřeba opravdu jednat. Mám na mysli sankce, můžeme například zvýšit celní sazby pro určitá odvětví, která porušují tuto kapitolu o udržitelném rozvoji. v dohodách s Mercosurem a s Mexikem jsou určité nedostatky, určité slabiny v této kapitole. Nejsou tam vyčíslené cíle například pro z, z lesnictví například v dohodě s Mexikem. A co se týká dohody s Mercosurem, tak tam nebyla ratifikována dohoda o ochraně odborových práv, což by měla být také nezbytná podmínka. Bylo by také potřeba provést hodnocení dodržování lidských práv v těchto konkrétních zemích a naplánovat sankce, tak jak je to uvedeno v některých eh, dohodách o investicích. Také je potřeba eh, zvážit, považovat lidská práva za skutečný právní základ. A bylo by potřeba opravdu dát prioritu některým úmluvám OSN. Někteří se nezajímají dostatečně o udržitelný rozvoj, ale já si myslím, že to je chyba, že opravdu pokud někteří nechtějí tady toto, tak je potřeba projít lidskými právy. Karolina. Äh, My jsme měli schůzi se stínovými zpravodaji ohledně Nového Zélandu a Austrálie a komise, myslela jsem si, že komise by navrhovala podporu silné kapitoly o udržitelném rozvoji a do jisté míry jsme se shodli na tom, že by měla být tato kapitola velmi ambiciozní. Vidím, že někteří se domnívají, že konkurenceschopnost by neměla vynechávat sociální standardy, životní prostředí, práva pracujících a tak dále, ale to, co ve skutečnosti děláme, upřímně řečeno, kdy nemáme nic v rukou, když toto někdo nedodržuje. Musíme stanovit jasně, že když dochází k porušování, abychom byli schopni jednat, to znamená, musí to mít jasné důsledky, potřebujeme sankce v jakékoliv formě tedy. Na začátku jednání jsme toto požadovali například s Austrálií, Novým Zélandem, tam nepanuje velká nedůvěra, ale pokud občané budou vědět, ano, máme dobré obchodní dohody a když něco nefunguje nebo jde špatně, tak abychom také mohli reagovat. A k tomu potřebujeme mechanismus sankcí v každém případě a závaznost, abychom byli opravdu důvěryhodní. To neznamená, že nemáme důvěru v naše partnery, ale pokud samozřejmě všechno probíhá dobře, tak je to fajn, ale pokud něco se pokazí a jde špatně, tak je potřeba, abychom měli v rukou ty mechanismy. Já bych tedy chtěla požádat komisi, aby postupovala ambiciozně. Myslím si, že občanská společnost by v každém případě měla být zahrnutá. Toto je důležité, to by byla situace obou straně výhodná a dobrovolná báze pokud chceme prosazovat ty dohody, tak to nejde. Já si myslím, že potřebujeme sankce, ale samozřejmě by to bylo řešení pouze pro ty nejhorší případy a musíme také kontrolovat, potřebujeme monitorovací skupiny, které nám také budou vysvětlovat, jak to funguje a pokud něco nefunguje, tak co můžeme proti tomu dělat. Musíme skutečně ukázat, a to je také velmi důležité, stano a mít taková opatření stanovená, aby ta kapitola o udržitelném rozvoji byla ambicioznější, prosaditelnější, aby to tedy nefungovalo pouze s některými státy, ale se všemi tyto standardy musí prostě eh, platit, být zahrnuty do těch, a musí být stejné a spravedlivé ve všech dohodách o volném obchodu. Děkuji. Madlen za komisi. Eh, ta snídaně dnes ráno, myslím, byla v té obvyklé, zajímavé, eh, přínosné náladě, tak teď trošku kontroverznější diskuze s komisí, ale teď je tedy na vás, abyste reagovala. Um, thank you, thank you so much. Um, the beauty... Eh, děkuji. Tak ta debata má svůj půvab v tom, že tady vidíme značnou míru konvergence ale jakmile se rozběhne debata, tak to vypadá právě opačně. Zejména tedy v otázce, eh, co je efektivní a co není. A možná, že vy tady vidíte tu konvergentnost, ale myslím, že je ještě příliš brzy na tento závěr. Eh, komise eh, vyprodukovala neoficiální dokument, de facto dokument k diskusi, eh, na, na, na to není eh, žádný nějaký postup, jak byste na to měli formálně reagovat, to je úplně <clears throat> na vás. To vlastně funguje od července. Eh, v Bruselu proběhla řada aktivit také v členských zemích, nebo členské země se účastní této debaty. Máme tady také kapitoly pro občanskou společnost, eh, která také bude přijíždět eh, do Bruselu. A to se týká odborářů, ekologů a tak dále. Čili tady probíhají intenzivní debaty. Ono e, trošku trvalo, než se podařilo zareagovat. Ona ta debata není zas tak jednoduchá. Eh, mnozí pracují na svých dokumentech, které se nám chystají zaslat. Takže eh, komise si proto nech, eh, chce nechat dostatek času a mm, ne příliš jaksi přehnaně sehnat za nějakými výsledky. Já tady mám program navazování kontaktů eh, v podstatě plný až do listopadu, čili tam skutečně je ještě určitý čas, aby lidé mohli reagovat a eh, pak tedy hm, to, se to pokusíme vyhodnotit a navrhnout nejlepší příští kroky. Proč tady předkládáme ty dvě možnosti? To je proto, že vlastně oni reflektují eh, dvě odlišné filozofie a odlišné přístupy. A když bychom to rozebrali do detailu, eh, tak eh, to už potom bude daleko složitější. Eh, ne, ne, není to tak, že bychom byli schopni prostě třeba si vybrat Guatemala na tomto příkladě, změnit celý systém pokud se týče třeba sankcí, jakožto nástroje vynucování změn, tak te, ty jsou poněkud eh, hm, jaksi pochybné a my eh, v podstatě eh, musíme, řekněme, do, do tří let vždycky ukázat, že máme sílu způsobit změny. No a Uvidíme, budeme mít každopádně eh, feedback, eh, eh, podle toho taky upravíme jaksi působnost toho, co máme na mysli. Ano, třeba máme tam nějaký přímý vliv na Větnam, protože oni třeba vůči Spojeným státům má těch závazků jenom poměrně málo. V našem případě by to bylo daleko větší, ale v podstatě v podstatě vidíme, že de facto na Guatemala tam jsme si provedli jakýsi takový test obchod, dopadu obchodu a ono e, se v podstatě e, jak si ukazuje, že třeba e, pracovní prostředí, pracovní prostředí, tam máme problém. Jak chcete dokázat v podstatě v tomto prostředí, že Eh, nedostatek prostoru pro pracující a jejich organizování eh, vede například eh, k větší úrazovosti. Pak tady máme samozřejmě klimatické záležitosti. My tady máme opět mnoho partnerů a de facto je jich mnoho. Pak tady je třeba otázka eh, pařížská dohoda. Eh, pa, pařížská dohoda je vlastně dobrovolná. Jak, je můžete, jak můžete ji de facto dát do smlouvy o volném obchodu a sankcionovat neplnění? To prostě opravdu jak si nejde. Čili tady je spousta detailních otázek. Naprosto jasné a jasně to vyplývá ze všech eh, dopadů, je, že tady se musí eh, prostě ten, ten systém zdokonalit. Pokračovat dále jako dosud to prostě není možné. Otázka je, zda zlepšování si eh, vyžádá legislativní změny. Já myslím, že toto je například práce pro ECOSOC, Eh, který mm, má tady, tady v tom eh, spoustu zkušeností, také mm, například eh, koexistence s, s občanskou společností a tak dále. <clears throat> Čili mm, to taky budeme reflektovat. Dále způsob, jak řídit ty vnitrostátní poradní skupiny, jak to tedy řídit, jak to nechat fungovat, nebo třeba zjednodušování eh, domácí podpory eh, a tak dále. Jakmile budeme mít lépe vybavený tento monitorovací nástroj, tak určitě budeme moci více ovlivňovat eh, sledování účinnosti těchto opatření. Další komentář. Ano, my máme mechanismus Evropská unie nikdy nevyužila žádného řízení pro řešení konfliktu v rámci eh, dohody o volném obchodu. Ale samozřejmě eh, v případě eh, Koreje to chceme vyzkoušet, protože ta ustanovení máme, takže mm, zatím Zatím, e, zatím tedy, e, e, jak si, my jsme už téměř sahali k tomu, že použijeme tento mechanismus v případě Koreje, ale pak se tam změnila vláda, což to zase, jak si zdrželo, řekli jsme si, že jim dáme šanci. No, a, takže nevím, jestli to bude fungovat. Hmm a Spojené státy nám to ukazovali, ukázali na eh, příkladu eh, uvalení sankcí. sankcí. Eh, my tedy tady máme další příklady členských zemí, máme tady pozitivní příklady, například Mezinárodní organizace práce také sleduje všechny možné dopady, čili měli bychom ILO zahrnout do našich monitorovacích funkcí. Čili určitě je spousta věcí, kde můžeme fungovat lépe. Otázka je, a týkalo se to eh, všech eh, obchod volného obchodu, pokud jestli jsem tomu dobře rozuměla. Pokud vím, tak eh, ta kapitola o obchodě a udržitelnosti je v podstatě ve všech těchto smlouvách já nevím, včetně Tuniska a tak dále. Eh, Mexiko a Chile, tam zatím platí starší typ smluv, které eh, ovšem budou modernizovány. A <clears throat> ty další, myslím, že to byla kdysi eh, Jižní Afrika, ale také pozice EPA, tak i tam nás tady zajímá ta možná modernizace. Čili já myslím, že tedy to eh, zapojování těchto eh, kapitol o obchodě a održeném rozvoji eh, to pokračuje. <clears throat> A pokud se mm, Guatemaly týče, tak tam potřebujeme to nejdříve vyhodnotit. Tam ta smlouva funguje teprve tři roky a ono jaksi trvá alespoň rok, než se mm, všechny ty příslušné výbory ustaví my máme tedy eh, poradní skupiny pro Střední Ameriku a eh, skutečně eh, jenom to, aby začaly fungovat a aby se ustavili, to trvalo no, možná až tři roky. Já jsem byla spolu s panem Lagenem na návštěvě Větnamu, ale v podstatě nám bylo ukázáno, že bychom měli dělat více v těch počátečních stádiích. Čili jde o to, abyste, aby, abychom eh, jak si měli trošku ten, ten větší, větší vliv tady. Čili to je, to je vlastně taky možnost, jak zvýšit vliv eh, v oblasti těch eh, v oblasti smluv o volném obchodu. Já myslím, že <clears throat> jsem nezodpověděl všechno, ale není mnoho času, takže my v tom budeme pokračovat. Já mohu jenom říci to, že v současné době dostáváme velmi Eh, rozmanitá stanoviska, eh, pokud se týče tedy toho nejefektivnějšího. Eh, takže tak nějak to je. Děkuji vám. Děkuji vám. Já bych ovšem chtěl zopakovat jednu otázku. Hovořila jste o zlepšení v tom non-paperu a kromě toho vynucování samozřejmě existují nějaké kroky, jak dosáhnout zlepšování. A my jsme také zdokonali ty, tu kapitolu TST v dohodě CETA. A já se nyní ptám, jak je možné, že v případě jednání s Mexikem Eh, komise předkládá prostě ten starší, nižší, slabší model bez toho dosaženého zlepšení. Ono v parlamentu eh, nebylo snadné dosáhnout většiny a dokonce ani pro dohodu CETA. Kdybych já byl na místě komise, já bych do těch jednání vnesl alespoň tedy dosaženou úroveň pokroku v té kapitole obchodu a ženého rozvoje. A už proto, že vlastně je tady nebezpečí, že de facto můžeme eh, být nuceni ustupovat ze svých pozic. Čili jestliže začínáte na takto nízké úrovni, eh, pak skutečně eh, je velké nebezpečí, že to parlamentem neprojde. Čili mě by skutečně zajímalo, proč v případě Mercosuru a Mexika komise navrhuje opravdu jaksi nižší úroveň oproti tomu, kde jsme byli před třemi, čtyřmi lety. No, já myslím, že se na to dívám trošku jinak, v tom smyslu, eh, že Jo, a já jsem možná tedy eh, eh, eh, ne, nezodpověděla vaši otázku. Takže ta CETA, ta samozřejmě už platí. My připravujeme první velice časný přeskum. To ještě uvidíme, nemáme data, poněvadž Kanada teď má plné ruce práce s dohodou NAFTA. Komise eh, také napsala dopis eh, a myslím, pan Šampaně eh, bude psát další a další sdělení. Takže my určitě chceme jak si, tuto debatu rozpoutat. Dobře, je, je tady prostě problém s načasováním, je tady mnoho různých názorů, vy máte své, my máme naše, čili <clears throat> možná, že to není ještě úplně uzavřeno všechno, to ještě bude pokračovat eh, začátkem příštího roku eh, a ono se to vyvíjí. A eh, uvidíte, že v případě Mercosuru a Mexika tady máme přeskumové, přeskumová opatření, hm, nebo tedy ustanovení, která jsou velmi inspirovaná dohodou CETA. My de facto jako zlepšování eh, tady překládá mnoho eh, věcí, které nemusíte reflektovat. Takže když hovořím o těch eh, poradních skupinách, takže hovořím o FBI a potřebuji v podstatě dostatek prostředků, aby tady ti konsultanti a poradci mohli pracovat. Čili tady se možná ne, nezhodneme. Čili Tady, tady je spousta věcí, které existují reálně, ale v té dohodě to není vidět. My tady máme pořád ještě spoustu podnětů, jak to všechno zjednodušit. Máme tady eh, vstupy od občanské společnosti eh, prostřednictvím těch vnitrostátních poradních skupin ale to ještě neznamená, že to skutečně musí být v, tom, eh, v té smlouvě o obchodu skutečně reflektováno. Teď třeba řešíme Peru, my máme de facto komunikační kanály, které fungují, můžete je používat už dnes. Čili skutečně tady probíhá nějaký proces dříve, než se to dostane do e, textu slovu. A také pokud se týče Paříže, tady jsme tady e, s Francií debatovali, s panem Macronem, zejména o eh, ekologii a tady byla otázka, nemůžeme zlepšit třeba tu klimatickou eh, kapitolu, No a my říkáme, my to ty musíme proskoumat a teprve potom eh, si musíme stavit akční plán, co dál. Čili my samozřejmě i ty starší smlouvy modernizujeme, ale v podstatě eh, jsou tady určité principy, takže my eh, je respektujeme. Ano, samozřejmě, říká pan předseda, ale ve srovnání s textem, nebo porovnejte si text dohody CETA eh, s navrhovanou dohodou s Mexikem. Třeba CETA žádá zdokonalovat domácí legislativu, pokud se týče standardu ILO, a dejte jednotlivým pracujícím možnost stěžovat si v případě nějakých problémů. A víte, jak to vypadá eh, v Mexiku, v případě Mexika. Já si myslím, že zrovna tento požadavek eh, by měl svůj význam v případě Mexika a já nevím, proč eh, komise nenavrhuje v případě Mexika podobnou úroveň, jako máme ve smlouvě CETA. Máte na to nějakou odpověď? Ano. Eh, tady už eh, jsme, eh, tady máme ze strany Moska otázku a možná Možná, že bychom vám toto mohli dát dispozici tu odpověď, protože tam byla řada, řada otázek a některé se týkaly taky CETA. určitě nemáme dohodu CETA minus. Ano, děkuji. Já tedy věřím, že se k tomu dostaneme a že budou probíhat eh, další debaty. Eh, koordinátoři se rozhodli pro ústní otázku s usnesením a my budeme pokračovat ve zdokonalé implementaci té kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji. Děkuji vám a teď se dostáváme k poslednímu bodu, číslo 23, a jde o výměnu názorů s komisí na téma implementace eh, dvoustranné ochranné doložky pro banány. Takže nejprve se podíváme na ten implementační proces hlediska komise. Máme tady pana Fernandeze Martina z DG Trade. Děkuji, pane předsedo. Já se nejprve poděkovat vašemu výboru za to, že jste komisi dali možnost vysvětlit nedávný vývoj při aplikování stabilizačního mechanismu pro banány, tak jak je to obsaženo v FTA mezi EU a Kolumbií, Peru, Ekvádorem a středně, zeměmi Střední Ameriky. Obecně musím říci, že stabilizační mechanismus funguje dobře a doposavat se prokázal být eh, účinným nástrojem. Změny tohoto mechanismu, které byly provedeny v roce 2017 na žádost Evropského parlamentu a rady, když Ekvádor přistoupil k těmto dohodám, ehm, se ukázal skutečně být eh, dobrým a funkčním, také výměna informací mezi komisí, členskými státy, radou a parlamentem funguje dobře. Máme systém včasného varování, když dovoz dosáhne 80 ročního Prahu. Kromě toho byla zlepšena transparentnost, takže teď údaje o dovozu jsou pravidelně zveřejňovány mnohem přístupněji. A od dubna letošního roku DG Trade zveřejňuje na webových stránkách každé dva týdny eh, cílené informace o dovozech eh, a to velice přístupným způsobem. DG Taxud zase zlepšilo přístup k údajům, které se týkají stabilizačního mechanismu pro banány ve své databáze Surveillance. Pokud jde o nedávné události, ke kterým došlo v roce 2017, kdy dovoz banánů z Guatemala a Nikaraguy přesáhl 80 tedy toho Prahu pro včasné varování, ta komise upozornila všechny aktéry, včetně Rady parlamentu, a vašeho výboru, a to písemně, a předali jsme příslušné informace o obchodu s banány a statistické údaje. Později, když byl dosažen 100% práh, ta komise provedla eh, pečlivou analýzu dopadu dovozu, zejména posoudila to, zda Dovozy působí narušení trhu z banány v EU. Ve všech případech, jak víte, v roce 2017 komise dospěla k závěru, že k žádnému narušení nedošlo a tudíž preferenční eh, cla, která v tuto chvíli jsou 97 euro za tunu místo 122 eur za tunu, eh, tento mechanismus pozastaven nebyl. Dále musím říci, že pokud jde o účinnost mechanismu, že preferenční, de facto preferenční cla nebyla pozastavena, ale to neznamená, že stabilizační mechanismus nefunguje. Jak víte, tak stabilizační mechanismus u banánů eh, umožňuje pozastavit preferenční cla, ale pouze v případech, eh, že eh, jsou naplněna určitá kritéria, to znamená, je aktivován ten práh a Eh, k pozastavení cel dojde jenom tehdy, pokud dovoz ohrožuje eh, stabilitu trhu, hrozí narušením trhu. V takovém případě musí komise provést posouzení dopadu dovozu na situaci na evropském trhu banánů a skutečnost, že byly překročeny určité aktivační prahy, není slabinou stabilizačního mechanismu, ale spíše dokladem jeho užitečnosti, protože nám to umožňuje pravidelné monitorování různých eh, případně hrožujících událostí. My jsme tedy ehm, dospěli k závěru, že relativně malé množství dovozu nad stanovený limit v případě Nikaraguji a Guatemaly celkově to představuje 1 až 2 dovozu, nespůsobily žádné narušení evropského trhu s banány. Nicméně třeba říci, že v případě Nikaraguji, kde došlo překročení toho Prahu poměrně eh, záhy po začátku roku v květnu oproti listopadu v loňském roce, komise varovala nikaragujské úřady a další signatáře, že může revidovat své rozhodnutí, pokud to bude potřeba vzhledem k dalšímu vývoji na trhu. Pokud je o budoucnost stabilizačního mechanismu, tak eh, zde bych chtěl uvést, že obvykle tento mechanismus vyprší mm, v roce 2019, ale eh, Vzhledem ke společnému prohlášení eh, institucí chce komise posoudit situaci v oblasti banánů a zaměřit se na to, zda má smysl prodloužit tento mechanismus. V našem posouzení se budeme e, zabývat e, udržením produkce banánů v EU za nejlepších možných podmínek, zejména potom v periferních regionech EU, které trpí značnými strukturálními handicapy. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo našim zpravodajům. Pan Winkler je tady místo pana Mata. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vám jenom přečtu, co mi napsal Gabriel Mato. Pokud jde o problematiku banánů, ehm, v srpnu Guatemala překonala eh, prahovou hodnotu v vzájemné dohodě s EU a tak byl aktivován stabilizační mechanismus eh, pro banány. Nicaragua překročila eh, o 200%, Peru rovněž překročila, stejně jako Panama, Kostarika jako a Ekvádor. Komise musí pochopitelně situaci zanalizovat z hlediska situace na trhu s banány v EU, ještě předtím, než se ten mechanismus uvede skutečně v činnost, komise v těchto případech eh, nepovažovala za nutné nakonec ten mechanismus aktivovat, protože podle eh, její analýzy nedošlo k žádnému závažnějšímu narušení trhu nebo zhoršení situace výrobců mm, a ohrožení stability trhu. Eh, toto vše je tedy právně mm, vysvětlitelné, že tedy není potřeba nějak zasahovat, ale myslím si, že je tady i politická odpovědnost eh, a tady už nemohu říci, eh, že je v pořádku, aby země překračovaly ty prahové hodnoty a přitom se potom nic nedělo. Takže chci připomenout, že kompenzační eh, cla by měla platit i podle VTO. My zatím nabízíme našim výrobcům pouze kosmetickou ochranu, a vlastně nikdy nedošlo k tomu, aby se stabilizační mechanismus pro banány opravdu použil. Tak je potřeba tento mechanismus, když už jsme si ho dohodli, opravdu používat. A pokud k tomu nepřistoupíme, tak dovozci banánů využijí naší nečinnosti a budou v dovozech pokračovat eh, za využití nízkých cel. Je prokázáno, že dovoz roste s tím, jak se snižují cla. A přesně k tomu bude docházet i nadále. Značného pokroku bylo docházeno při nedávných jednáních s Ekvádorem a to díky komisařce Malstremové, takže děkuji za její odhodlání. A ten mechanismus díky tomu eh, se osvědčuje. Jenom chci upozornit, že vyprší v roce 2019. A co dalšího plánuje komise udělat? Máte nějaké alternativní návrhy do budoucna? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za SAD IMA, která nahrazuje SORIN. Děkuji, pane předsedo chci poděkovat komisi za odvedenou práci a monitorování eh, mechanismu pro stabilizaci trhu s banány. Jak velice dobře eh, říkáte, v ultraperiferních eh, regionech eh, je to velice problematická záležitost. Jak víte, tak na Kanárských ostrovech ve Španělsku v podstatě závisíme bohužel až nadměrným způsobem na trhu z banány. Představuje to 60 evropské produkce banánů. A proto monitorování je za této situace velice důležité. Já chci také říci, že se situace hodně zlepšila zejména pokud jde o poskytování informací díky těm eh, statistikám na vašich webových stránkách. Ale já bych poprosila ještě o lepší eh, výměnu eh, informací s Evropským parlamentem, protože nejde jenom o to, aby se zprostředkovávaly informace výrobcům, ale rovněž poslancům Evropského parlamentu abychom mohli skutečně zajistit adekvátní práci, což není možné bez přístupu k řádným informacím takže bych požádala o podrobnější informace a četnější informace. Eh, pokud jde o dohodu se Střední Amerikou, tak tam je postupné snižování cel. Pokud jde o banány, které se eh, budou snižovat o 75 eur od 1. ledna 2020. Mechanismus pro stabilizaci vyprší na konci roku 2019 eh, a tím pádem nastane situace v roce 2020, kdy dojde k trvalému snížení cel a zároveň už tady nebude ten stabilizační mechanismus. Tak takže já bych si myslela, že je logické, aby se provedlo posouzení situace, abychom viděli, jak systém funguje, ale myslím si, že už teď je potřeba eh, začít být na poplach, upozornit Nikaragu a další země na tu možnost, že dojde k aplikaci stabilizačního mechanismu, protože není možné, aby takto citlivý sektor, jako je sektor banánů, zůstal bez řádně fungu, fungujícího stabilizačního mechanismu do budoucna, protože jinak nastane obrovský problém v periferních regionech, které jsou skutečně závislé. Řada rodin je tam eh, naprosto závislá na, na produkci banánu. A poslední věc, kterou chci říci, že je velice důležité, abychom opravdu naslouchali Evropskému parlamentu. Pozměňovací návrhy, které přednesl Evropský parlament, pokud jde o prahové hodnoty, Eh, ohledně včasného varování. Vidíte, že ty naše návrhy se osvědčily, fungují, takže já bych byla opravdu velice ráda, kdybyste nám naslouchali eh, v tom, co eh, navrhujeme. Skutečně se, myslím, ukazuje, že naše návrhy jsou více než rozumné a funkční. Děkuji. Děkuji. Helmut Scholz. Danke. Děkuji. Možná ještě dvě zásadní připomínky. Také děkuji komisi za ty informace a souhlasím s kolegy, že je důležité, abychom měli to včasné varování, abychom mohli zavčas reagovat. Ale teď ještě, co, co se týká závislosti na produkci banánů v určitých regionech, Požadujeme od třetích zemí, aby ověřovali svou produkci, rozvíjeli, vyvíjeli nové produkty a tak dále. Co to znamená otázka, jak vlastně sami zacházíme nebo chováme se v naší produkci banánů v těch regionech? Jak, vy, jak tedy bude, abychom hovořili o perspektivě dalšího rozvoje? To znamená také, jak se stavíme k otázce spravedlivého obchodu, fair trade a také v záležitosti bioprodukce banánu. Takže musíme přemýšlet o tom, jak vlastně vnést určitou přidanou hodnotu do produkce banánu, jakožto kritérium do mm, té doložky také zapracovat tyto věci. Takže se domnívám, že bychom měli nejen hovořit o těch kvantitativních kritériích, ale do budoucna možná také s tou změn, o té změně těch nutných kvalitativních kritérií eh, zavnést toto do toho benchmarku, tak abychom měli také možnosti, když se hovoří o možnosti změně vývo, dalším vývoje produkce banánů, možná i ekologický aspekt tam vnést když tedy hovoříme o otázce těch stropů, těch... Takže z mé strany by to by bylo tedy vnést tam úvahy možná také o těchto nových návrzích, které by se všeobecně měly zapracovat tedy také jako otázky tady toho hodnocení, co my, jak my přispíváme vlastně k tomu rozvoji v příslušných zemích. Děkuji. Takže to byla tedy výměna názoru a budeme pochopitelně nadále velice pečlivě monitorovat situaci na trhu s banány, o tom není pochyb. Komise je tedy pod naší kontrolou a vrátíme se k celému tématu v našem výboru. Takže tímto děkuji. Můj oblíbený bod každého jednání a to je bod různé. Dostáváme se k němu. Nic v tomto bodu nemám, vy asi také nic, takže úplně poslední bod je ohlášení našeho příštího jednání, které proběhne 9. listopadu takže se brzy uvidíme. Naschledanou.